Dámy a pánové, s potěšením vás vítám na slyšení o eh, dopadech základních práv na eh, velká data, soukromí ochrana osobních údajů, nediskriminace, bezpečnost a vymáhání práva. Velká data mají potenciál přinést nepopiratelné výhody a příležitosti občanům, podnikům a vládám. Digitální eh, strategie digitálního jednotného trhu si, umož, si uvědomuje potenciál dat jakožto katalyzátoru ekonomického růstu. Velká data nejsou novým fenoménem, nicméně rychle rostoucí vývoj nových informačních technologií, které jsou čím dál levnější a dostupnější, usnadnil společnostem i veřejným orgánům eh, věnovat se pokročilým technikám zpracování na základě složitých algoritmů, které korelují osobní data a informace, aby identifikovali vzorce a trendy, předvídali a utvářeli eh, chování velkých skupin eh, lidí, obyvatel pravidel, a to z různých důvodů a za různými účely, komerčními, vědeckými, zdravotními i eh, justičními, eh, abych eh, uvedl některé z nich. Velká data sebou nesou také značná rizika, zejména pokud jde o ochranu základních práv, jaký zaručuje Evropská charta a unijní právo. Rozšíření zpracování a analýzy dat eh, a množství aktérů, který, kteří se zapojují do sběru, uchovávání, zpracovávání a sdílení, eh, potom eh, velké, velké množiny dat z různých zdrojů, někdy uchovávané po neomezenou dobu, nebo vytváření zaujatých algoritmů, nižší kvalita dat nebo různé korelace, to všechno může vést ke špatným rozhodnutím, k diskriminaci, eh, sociálnímu nebo ekonomickému vyloučení a k stigmatizaci jednotlivců. Eh, akademikové eh, na obou stranách Atlantiku upozorňují na rizika a obavy spojená s velkými daty. Netransparentnost, nerovnováha informací, eh, nespravedlivé a diskriminační závěry, eh, například odmítnutí eh, pojistné smlouvy finančních produktů, bydlení, vzdělání nebo zdravotní péče jednotlivcům. Evropský rámec ochrany osobních údajů se vztahuje i na operace velkých dat. Nedávno přijatý balíček ochrany osobních údajů, tedy nařízení 2016-679 a směrnice 2016-670 společně se směrnicí 2002-58, tedy e-privacy. Eh, tyto eh, akty skýtají eh, pravidla a zásady uspůsobené moderním zpracovávacím technologiím, které umožňují vysokou ochranu jednotlivců a dává jim nescizitelná práva. Tato pravidla eh, platí eh, pro aktivity týkající se velkých dat a zajišťují dodržování základních práv, zejména práva na soukromí a na ochranu osobních údajů. Evropský parlament v usnesení z 10. března 2016 s názvem Směrem k prosperující ekonomice založené na datech zdůrazňuje, že eh, legislativa ochrany osobních údajů je technologicky neutrální a už teď se vztahuje na aktivity velkých dat, které probíhají v Evropské unie a proto musí být přísně a plně dodržována. Dnešní slyšení se bude zabývat dopadem velkých dat na základní práva, jak pokud jde o využívání velkých dat na komerční aktivity, nebo e, pokud jde o veřejnou zprávu, anebo e, o e, policejní orgány. Naši hosté eh, zastupují různé eh, zapojené aktéry. Průmysl, spotřebitele, nevládní organizace, eh, veřejnou zprávu, policejní orgány a orgány ochrany osobních údajů, tak abychom měli co nejširší a nejvyváženější pohled na tuto velice specifickou, ale zásadní otázku. Chtěl bych poděkovat řečníkům z obou panelů za to, že přijali pozvání do výboru LIBE. Ještě pár slov k proceduře tohoto slyšení. Na konci každého ze dvou panelů eh, bude prostor pro eh, otázky a odpovědi eh, poslanců. Prosím, vezměte na vědomí, že toto slyšení je přenášeno po internetu a že příspěvky řečníků i účastníků budou nahrávány. A samozřejmě, jako vždycky, máme dostupné tlumočení a můžete hovořit v, ve všech příslušných jazycích. Začneme tedy rovnou s prvním panelem, který se bude týkat komerčního využití velkých dat. Během tohoto prvního panelu začneme s obecným pohledem na velká data a na jejich důsledky pro ochranu osobních údajů. A potom eh, se budeme zabývat eh, aspekty základních práv z hlediska průmyslu a spotřebitelů. A potom eh, ve třetí části dáme slovo také komisi. Chtěl bych tedy předat slovo nejprve zástupci eh, Evropského úřadu pro dohled nad ochranou osobních údajů, panu Kristanu de Kuňovi, eh, který nás informuje o obecných aspektech velkých dat. Pane Kuňo, máte slovo, prosím. Uh, <clears throat> děkuji vám, uh, pane předsedo. Uh, děkuji, já se omlouvám, že nemám hlas, mám trošku rýmu. Každopádně děkuji jménem EDPS za pozvání. Tohle je skvělá a dobře načasovaná iniciativa od vašeho výboru. Další slide, prosím. Měl bych začít určitou úvahou o tom, co vlastně myslíme termínem velká data a proč EDPS a úřady ochrany osobních údajů eh, mají o toto téma takovýto zájem. Pokud jde o technologii, tak velká data jsou eh, důsledkem výpočetní síly, eh, levného uchovávání a rozšíření pásma internetového připojení. Hodnota těchto velkých množin dat pro eh, firmy a úřady spočívá v pochopení a předvídání eh, lidského eh, chování. Jde tedy zároveň o víru a o technologii. O víru, že masivní množiny dat by mohly vyřešit různé socioekonomické problémy. Data jsou všude, mohou se okamžitě přesouvat a mohou být nekonečně dlouho uchovávány. A pokud celosvětový internet byl zemí, pak by šlo o 12. o o 12. zemi v pořadí spotřeby elektřiny mezi Španělskem a Italií. Pokaždé, když použijete eh, online službu, tak zhruba 15 různých entit zaznamenává vaše chování. A to je pouze špička ledovce. Eh, už teď eh, je na planetě více eh, zapojených věcí než lidí a počet těchto připojených přístrojů podle očekávání by měl do roku 2020 narůst na 25 miliard. Veškerá data eh, plynoucí z internetu věcí lze zpeněžit z pohledu eh, kapitalistů. Velká data zásadně narušila normální toky dat a proto eh, tvoří strategický dlouhodobý zájem pro všechny úřady ochrany osobních údajů. Ochrana osobních údajů v Evropské unii vždy měla dva cíle. Podporovat toky osobních informací za účelem hladkého fungování vnitřního trhu a zároveň zajišťování práv jednotlivců v souladu s tímto cílem EDPS říká, že je potřeba e, ne blokovat technologie, ale spíše je utvářet a e, upravovat jejich použití. E, do značné míry díky vašemu výboru nařízení ochraně osobních údajů a policejní směrnice slouží tomuto dvojímu účelu. Velká data společně s umělou inteligencí, robotikou, učením strojů a dalším vytvářejí značný tlak na naše práva a na listinu základních práv Evropské unie. Snowdenova odhalení vytvořila značné obavy o dohledových praktikách států. Lidé nyní začínají eh, spochybňovat nadměrnou tržní sílu dominantních společností, zejména v digitálním prostoru. Lidé, kteří berou eh, výhody hyperpřipojenosti, hyperkonektivit, konektivity jako samozřejmost, právě ti pocitují tuto nerovnováhu, což před čtyřmi lety vyplynulo ze studie Evropského parlamentu o diskriminaci na digitálních trzích. Eurobarometr v Evropské unii a výzkum ve Spojených státech neustále ukazují, že většina eh, lidí nevdůvěřuje firmám a cítí se bezmocní, pokud jde o to, co se děje s jejich informacemi na internetu. Eh, lidem je to nepříjemné, protože eh, jejich základní zájmy eh, uznávané v primárním právu Evropské unie se otřásají v základech. Soukromí zůstává univerzální hodnotou, jinak by neexistoval trh se slunečními brýlemi, bikinami a závěsy. Nicméně soukromí mizí v online prostředí které stále ještě ti, kdo se narodili před přelomem tisíciletí, mohou brát jako nový jev je zapotřebí stanovit nový eh, detail do eh, listiny základních práv, eh, který bude obsahovat zpracovávání osobních dat omezené na minimum, jasnost ohledně toho, kdo je zpracovatelem, využití pouze za určitým účelem, pro který byly původně data zhromážděny, Eh, a tak dále. A ochrany, úřady ochrany osobních údajů mohou reagovat tak, že eh, říkají, že tyto technologie jsou zkrátka neslušitelné s principy ochrany osobních údajů a proto bychom jim měli klást odpor. Další reakcí je říci, že naše principy se musí s postupem času eh, měnit. Nicméně my v EDPS razíme jiný přístup. A sice dodržovat naše principy, ale akutně hledat způsoby, jak tyto principy realizovat v zájmu jednotlivců, kteří na ně spolehají. Za třetí tu máme máme svobodu projevu, která zahrnuje svobodu rozhodnout se, jaký obsah budeme konzumovat. Eh, tady eh, různé kauzy, jako jsou falešné spravodajské servery, jsou výsledkem algoritmů, které nekladou prioritu na svobodu projevu. Nediskriminace je zase ohrožena eh, kategorií, placenou kategorií lidí, kteří umožňují rozhodnout, co bude, čemu, co bude komu dostupné jako například pojišťovnictví. Takže neviditelná ruka trhu Adama Smise je nahrazena digitální rukou velkých dat. Eh, říkáme tedy, že zákony nestačí na to, abychom odstranili případné škody plynoucí z velkých dat. Eh, máme mnoho odůvodněných stanovisek a iniciativ eh, o ekosystému velkých dat, které obsahují různé cesty do budoucna, jako jsou koherentní vymáhání ze strany orgánů pro hospodářskou soutěž a ochranu osobních údajů. Takže zodpovědná kontrola ze strany e, evropských institucí může dát lepší pozici jednotlivci a jeho kontrole vlastních e, informací. A právě tak e, tu máme koncept privacy engineering. V našem stanovisku ze září jsme se pokusili poukázat na tyto různé směry. Naše stanovisko zkoumalo vztahy mezi monopoly, velkými daty a sledováním pohybu na internetu. Je zapotřebí, aby jednotlivé eh, orgány si vzájemně eh, pomáhaly a navazovaly vztahy. Vycházíme z analýzy v roce 2014, eh, které ukazují společné cíle blahobytu, zabraňování škod a usnadňování víry. Sorry. Je zapotřebí, abychom vnímali uh, užitek velkých dat, ale přitom chránili jednotlivce. Máme tu určitou dichotomii mezi soukromím a svobodou projevu, uh, zejména uh, na základě rozsudku Evropského soudního dvora Evropská unie stanovila takzvané právo být zapomenut. Pokud ale hledáme definici soukromí, tak říkáme, že je to schopnost, soukr- schopnost jednotlivce nebo skupiny se oddělit od ostatních informací. Takže v podstatě není možná svoboda projevu mezi eh, nebo bez soukromí. Jsou to eh, ozubená kolečka, která do sebe zapadají a jakmile se zadře jedno, zadře se i druhé. Například mohou si lidé opravdu vybrat, eh, aby mohli používat nejpopulárnější webové služby a přitom nebýt sledováni, když používání těchto služeb je spojeno s se souhlasem s podmínkami eh, použití, které by patrně trvalo 10 dnů jenom přečíst, pak dochází k síťovým efektům, neboli čím více lidí využívá nějakou službu, tím je ta služba cenější a tím více lidí eh, se cítí přitahování touto službou a začnou ji používat. Takže proto podle komise eh, existují sociální a profesionální ceny nepoužívání určitých služeb. Eh, můžeme být například přihlášeni k některým službám, které jsou zásadní pro život v dnešní době. A proto je záměrem učinit tyto služby závislostí. Evropská konference eh, orgánů pro ochranu osobních údajů volala po koherentnějším vymáhání napříč sektory. Eh, text to tady máte na obrazovce, ale přejdeme hned na další slide. Eh, my jsme součástí Digital Clearing House, což je síť, kde se jednotliví aktéři mají vzájemně učit, vytvářet nové rámce pro spolupráci v oblastech ochrany osobních údajů. A chceme vytvořit na webu prostor, kde by lidé eh, mohli být svobodní a nepodléhali skrytému sledování a nemusí platit za to, aby se mohli těšit svobodě projevu a soukromí. Domníváme se tedy, že je na čase jednat. Je, na, je zapotřebí mít nové nástroje a myslíme si, že je musíme používat lépe a společně. Děkuji vám moc krát. Thank you very much. Děkuji za tuto prezentaci. A nyní si vyslechneme odborníky z daného průmyslu. Přišel mezi nás pan Luka Riester, který um, zastupuje asociaci podniků z Beneluxu. Takže prosím. Děkuji, děkuji za pozvání. Děkuji za pozvání B&D Benelux. Počkáme si ještě na mé slajdy. Už vám ale mohu říct si pár slov o mé společnosti. My jsme poskytovatelem služeb v oblasti IT. Máme asi 2500 konzultantů po celém světě a poskytujeme datové služby. To znamená, sbíráme data a interagujeme s digitálními kanály. Když říkám data, tak už můžeme jít rovnou na pátý slide. Takže my navrhujeme nové podniky tím, že tedy sbíráme data, eh, podporujeme rozhodování a interagujeme tedy prostřednictvím digitálních kanálů. Když říkám data, tak tím myslím i jakákoliv data, jakékoliv údaje. No to je tedy naše specializace. Tady přichází také hodně investicí, jak z veřejného sektoru, tak ze soukromého sektoru. Naším cílem je tedy dosáhnout lepšího rozhodování, což potom vede k tomu, že eh, existují lepší služby, eh, více podnikání pro naše eh, klienty. Tohle je seznam našich klientů, jsme velmi aktivní ve finančním sektoru, tam je velmi důležité soukromí, ale také třeba ve veřejném sektoru. My spolupracujeme například s ministerstvem financ, financí v Belgii na eh, prevenci podvodů. My tady uplatňujeme statistické modely, které předpovídají daňové úniky. Takže to určitě poskytuje hodně výhod celé belgické společnosti. jsem rychle proběhl úvod, tak abych se dostal k jádru věci. Zaznamenali jsme obrovský nárůst eh, poptávky po údajích, a to po všech datech, nejenom velkých nebo malých. No a ten nárůst je opravdu zřejmý. Spotřebitelé tedy chtějí zaznamenat liberalizaci způsobu využívání dat. Samozřejmě to se pojí s potřebou ukládat všechny údaje. To už vlastně uh, jsme slyšeli. To vlastně, tahle ta potřeba začala asi před dvěma lety. Uh, Předtím se společnosti snažily uh, ukládat pouze smysluplné údaje, které měly nějaký význam uh, konkrétní uh, a na základě mm, tedy nějakých propočtů, ale teď už vlastně se to tedy sbírá všechno. Dobrým příkladem je třeba Amazon, který s tím začal už před 6-7 lety, začal sbírat um, obrovské množství dat s tím, že by to mohlo pomoci někdy v budoucnosti a to se teď prokázalo. Takže spole, spousta jiných společností eh, vlastně převzalo tento model. Eh, také je potřeba křížově propojit eh, různé údaje. Tady už nejde jenom o údaje, které může sebrat, sbírat nějak nějaká, eh, nějaký podnik. Tady už opravdu jde eh, o externí údaje, eh, údaje od partnerů, dokonce web scrapping. Potom tady jde o hru s daty, a také dochází ke zvyšování rychlosti získávání nových údajů. To všechno přispívá i našemu podnikání, proto tady máme to plus. Prostě to otevírá nové možnosti. Tady ale zase vidíme nějaké možné problémy, tedy tento mínus. Tady dochází k špatnému výkladu nařízení. Klienti se nás ptají třeba na GDPR, poskytněte nám rady, prosím. Někteří už tomu rozumí lépe, někteří tomu opravdu nerozumí. Takže to je velká bariéra. Potom eh, existují malé kompetence, takže řada společností i v soukromém sektoru nemá dost zdrojů eh, pro to, aby mm, se vypořádala s touto změnou paradigmatu. Řekněme, že některé firmy prostě vůbec nemají dostatek personálu na to, aby řešili privacy by design, governance by design eh, u každého projektu, který obsahuje data. Je tady hodně eh, systémů, které eh, už eh, vlastně sbírají data třeba 20 let. Takže je tam prostě hodně údajů, které někde visí a vůbec nikdo neví, jaká je zatím zpráva řízení. Je tady, tady hodně neznámých. Tady nejde pouze o regulaci, ale o to, jak vytvořit zprávu různých datových systémů. Tahle ta governance je tedy poměrně náročná pro e, implementaci. Co hodně společností dělá, snaží se být ve shodě s předpisy, ale trošku jde o jakási nouzová řešení, která si myslím, že nejsou úplně ideální. Takže, co přichází? Streaming dát, Tady vlastně jde také o, o propojení se těch velkých dat s sociálními eh, médii. Tady, jak už jsem zmínil, to web scrapping, mm, potom taky hloubkové eh, učení a umělá inteligence. Hovoříme také o statistických modelech, které zvládají obrovské množství datových objemů, aniž by do toho zasahovali lidé. To znamená, že eh, stroje by mohly začít myslet eh, sami za sebe a mohly by vytvářet vlastně eh, sami hodnotu. Taky je čím dál tím více cloudových služeb, to je pro nás někdy trošku těžké, protože existuje tolik firm, které nabízejí datové služby v cloudu, že to je opravdu těžké spravovat. A ta, ty údaje také prochází samozřejmě vždycky na cestě do toho cloudu veřejnými sítěmi. A potom máme třeba tenhle ten eh, takzvaný blockchain, který může úplně re, eh, přinést revoluci do finančního sektoru. Takže máme nějaké otázky. Jak eh, operacionalizujeme tyhle ty procesy? Privacy by design, governance by design, jak, jaké jsou zde osvědčené postupy. A co potom eh, komunita GDPR, ty takzvané meetups, různé podpůrné skupiny, horké linky. Ono by určitě stálo za to mít více tedy mm, takovýchto slyšení, jako je dnešní, kde by teda právě došlo k tomu meetupu, to znamená, že by tam LD sešli a pobavili by se o tomhle. Potom máme samozřejmě různé standardy, kde jde zase o eh, naplnění těch standardů, o schodu. Naše starosti jsou eh, v tom smyslu, že podniky eh, mohou opustit EU, potom různé nelegální projekty, Mm, to znamená projekty, které technicky by byly proveditelné, aniž by si toho všimly úřady. A potom takové ukrývání se za malými pokutami, Například pokud chcete naplnit GDPR, vyhodnotíte si pokuty a můžete tím vlastně skrýt nějaké třeba opravdu velké porušení, jako nějaké velké podvody vlastně skrývají se tím věci, které, kde opravdu není schoda. Mm, potom vlastně některé tyhle ty věci potom můžu odpovědět eh, během um, diskuse. Pokud máte nějaké otázky, tak eh, určitě se mě ptejte, a vám rád odpovím. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám za vaši prezentaci. A teď se obrátíme na pana Davida Martina, který je zástupcem BUC který mm, eh, nám představí eh, pozici Evropské organizace pro spotřebitele. Máte slovo, děkuji mnohokrát. Já tu mám eh, PowerPointovou prezentaci. Toto je můj přítel Kejla moje přítelkyně, někteří z vás ji znáte. Ona byla určena nejlepším přítelem vaší dcery. Může hovořit s vaší dcerou o svých koníčcích, o tom, co jí, je rostomilá, ne, není-liž pravda, taky bych měl strach. Eh, na eh, zasedání rady se dělal speciální výzkum týkající se hraček, a toto byl konkrétní příklad. A, e, e, e, přišlo se na to, že tady se posílají zprávy tisíce dětem ze společnosti severoamerické, která se specializuje na e, technologii a která získala práva, aby sdílela tyto informace s třetími stranami a e, používá se to k celé řadě účelů. E, můžeme používat informaci, kterou používáme pro interní účely a abychom zlepšili naše služby a e, naše produkty ale za dodržení politiky na ochranu soukromí. Ale ta společnost, o které hovořím, e, byla, měla také smlouvu s dalšími americkými firmami. Kayla je spojená e, například takovým způsobem, eh, že s vámi bude hovořit o tom, jak se jí strašně líbí filmy Disney a eh, kde tady je také komerční partnerství s Disneyem. S Disneym. A za těchto podmínek eh, se porušuje celá řada práv na ochranu spotřebitele. A e, mohou se k těmto informacím dostat také hekeři, kteří budou komunikovat s vašimi dětmi. Ona, tato figurka, e, se zaměřuje na dívky, čili může hovořit například o e, vaření a o jiných věcích, věcech. Máme taky roboty, e, které se zaměřují na chlapce a ty nehovoří o vaření, ale o vědě. A co se týče základních hodnot jako kvality, tolerance, protože ona e, předpokládá se, že je přítelkyně vaší dcery a děti e, tyto Kejle věří. Eh, v aplikaci ve Spojeném království se například potvoruje jedna verze pro vztahy homosexuálů, bisexuálů, lesbiček a dalších ale slovo heterosexualita a křesťanství na tom seznamu nejsou. Je to všechno oprávněno, eh, eh, protože tyto informace mohou být potom ehm, analyzovány eh, je to možné, aby tyto informace se předávaly prostřednictvím hraček vašich dětí? Já si to nemyslím. A Kejla tady je příkladem pro to, jakým způsobem eh, se zneužívají velké objemy data. Několik spotřebitelských organizací v úterý zahájilo akci proti Kejle, která byla stažena z určitých stránek v Belgii a v Nizozemsku a eh, úřady na ochranu osobních údajů eh, se na to teď dívají. Kdybyste chtěli více informací o Kejle, Eh, eh, tak stačí, když se na mě obrátíte a já vám dám k dispozici eh, takovou stránku, která se jmenuje Search on Toy, vyhledávání hraček. Co se týče velkých dat, Nechci tady procházet veškerý potenciál a užitek, který přinášejí tato velká data pro spotřebitele a společnosti. O tom víme dost, o tom jsme doslyšeli. Já se chci soustředit na některé obavy zejména obavy týkající se ochrany údajů osobních a ochrany soukromí, eh, protože není pochyby o tom, že tady jsou spotřebitele vystaveni velkému nebezpečí. Velký objem dat podléhá analýze Začním procesu má, většina těch dat mají osobní charakter, eh, která dávají informace o tom, kdo jsme, co děláme a teď neomezeným způsobem se dají kombinovat všechny tyto informace za cílem dostat lepší vhled do toho, jaký jsme, co děláme, jak spíme, jaké máme potřeby, co si kupujeme, co se nám líbí, co se nám nelíbí, kdy se nám co líbí. Všechny tyto věci se potom využijí za účelem ovlivňování chování lidí. Jsme pod stálým komerčním dohledem. A e, e, to ještě, se ještě zvyšuje na základě těch smart přístrojů, které používáme, e, což ještě umožňuje lepší podrobný prof, profil našeho každého. A můžete si to získat jakoliv, jak jste to viděli už na předešlé prezentaci. E, a e, potom se zpracují e, buď algoritmy příslušné, anebo se to zneužívá pomocí umělé inteligence. No, představte si, co všechno se může stát já si myslím, když se podíváme na to, co se děje na sociálních sítích z hlediska šíření eh, falšovaných zpráv, už vidíme, eh, kam to spěje. Každý z nás se, můžeme podívat, se možná dívá na ten seriál Black Mirror, Černé zrcadlo, je to sice science fiction, ale může nám to dát docela dobré myšlenky o tom, co nás bude čekat v budoucnosti. Nebudeme-li dostatečně obezřetně a opatrní, ale vraťme se k realitě. Jak už jsme si vyslechli, predominantní internetový eh, business model eh, se snaží speněžit eh, spotřebit, osobní údaje spotřebitelů a získat z toho velkou ekonomickou hodnoty. Čili sbírají se osobní údaje, které jsou potom zneužívány na základě toho, že získané informace zprostředkují těm, kdo je chtějí získat mm, větší a větší znalost o spotřebiteli. A zvyšuje se tady nerovnováha mezi, mezi mocí, protože eh, vlastně veškerou zátěž potom nesou spotřebitelé, kteří vlastně vůbec nevědí, jak ty věci pracují a fungují. A vemte si například sektor pojišťovnictví Například nemůžete eh, získat slevu na pojištění, eh, pakliže nebudete mít namontovaný nějaký black box nebo zdravotní pojištění, které můžete získat na ně určitou slovo, eh, když, budou, když si namontujete nějaké zařízení a to vám zmapuje, že uděláte určitý x tisíc kroků denně. To znamená, že tím způsobem eh, se dají více eh, rozvíjet služby a produkty šité na míru jednomu každému spotřebiteli na základě znalosti podrobného profilu zákazníka. A to všechno se může také zneužívat pro diskriminační účely. Eh, v blízké budoucnosti by komerční aktéři mohli mít přístup ke všem oblastem díky smartphonům, díky smart zařízením doma, díky automatizovaným vozidlům a mohou získat informace o chování lidí na celém světě. A budou se snažit ovlivňovat tyto spotřebitele v aktuálním čase. A to se netýká jenom našeho soukromí, to se týká naší svobody, svobody naší volby protože eh, velká objemová data pomůžou eh, společnostem, aby nás nutili k tomu, co máme vlastně chtít. A eh, budou, a budou se také snažit předvídat, Eh, co budete chtít nakupovat i v onlineu a to je teprve první krok. Jak, jsem se, jak už jsem řekla, budeme pod stálým komerčním dohledem a vzniká tady nové univerzum eh, eh, příležitosti, jak speněžit tyto údaje. Například restaurace se budou objevovat ve vaší destinaci, protože budou vědět, kde, kudy jedete. Obchody vás budou lákat na základě nabídek, které budou založeny na vašich zájmech. Eh, pojišťovací společnosti budou přizpůsobovat eh, své prémiové eh, své prémie na základě například vašich zvyků, jak řídíte nebo co jíte a není možná, abychom dovolili digitální ekonomii, aby takovýmto způsobem získala vliv na nás. Mm, eh, a proto musíme dávat pozor na to, aby na nás nebyl, aby nad námi nebyl vykonáván dohled 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Mm, a eh, já eh, teď skončím, můžete se ptát na co chcete. Um... Let's now hear... Kajla je vypnutá, nic nebude poslouchat. Director at DG Justice, who will... Děkuji, teď má slovo Paul Nemitz, eh, generální ředitel DG Justice, který bude hovořit o eh, základních právech a eh, velkých datech. Pane Nemici, také máte 10 minut. Děkuji, pane předsedo. Komise eh, je odhodlána učinit z Evropy prosperující datovou ekonomiku a v tomto kontextu je velice důležité zaprvé si uvědomit, že eh, veřejné zisky, eh, ať už prostřednictvím růstu a komerce, plynou z velkých dat a zejména tam, kde těmi velkými daty nejsou osobní data. Musíme si uvědomit, že fyzikální data, eh, která jsou k dispozici, jsou do, co do objemu stejná jako 150 let eh, sběru osobních dat. Takže nepropadejme dojmu, že osobní data eh, jsou jedinou kategorií velkých dat. Když se podíváme na veřejné eh, zisky, tak zjistíme, že velká data jsou velice důležitá pro přírodní vědy, pro ekonomii a dále. A buď se velká data vyrábějí od začátku, jakožto neosobní data, například strojová data, ta nejsou osobní, anebo mohou být osobní data anonymizována a potom eh, plně využívána ve veřejném zájmu a na základě anonymních eh, dat je velice snadné sledovat veřejná, eh, veřejné zájmy. Jakmile jsou data anonymizovaná, už nejsou osobní a proto nepotřebují ochranu podle sekundárního práva, základních práv, a, která, která vznikla reformou ochrany osobních údajů. Eh, za druhé, když hovoříme o tom, že osobní data jsou velkými daty, což je jádrem dnešní diskuze, ale možná to není ekonomickým jádrem, tak eh, tady potřebujeme značnou důvěru. Velká data fungují pouze s velkou důvěrou. A právě, právě tu důvěru skýtá rámec, který jsme v Evropě vytvořili. Musíme si uvědomit, že některé teorie velkých dat eh, jsou v přímém rozporu s základními principy eh, tohoto nařízení. Někteří říkají, že teorie velkých dat vyžaduje sbírat všechno a teprve potom uvidíme, k čemu to bude užitečné. což samozřejmě může vést k, k učení, i k náhodnému učení v pozdější fázi. To může být pravda. Ale realita je taková, že princip účelového omezení z článku 5 nařízení a princip minimalizace dat není nijak slučitelný s principem velkých dat. Takže tak, jako akceptujeme, že základní práva omezují aktivity v mnoha sférách ekonomického života a také práva ostatních limitují to, co my, jakožto jednotlivci, můžeme dělat. Právě tak se musíme smířit s realitou, že ne všechna uplatnění velkých dat budou možná podle eh, tohoto nařízení. Potřebujeme uplatňovat velká data tak, aby to bylo aby, aby to bylo zcela v souladu eh, s tímto nařízením, nejen s jeho obecnými principy. A tady eh, kritickým pojmem je účelové omezení a minimalizace dat. Je možné maximalizovat eh, veřejnou a komerční hodnotu a velkých dat a přitom splňovat nařízení? Já si myslím, že ano. Eh, já jsem eh, se tím zabýval, díval jsem se, jak o tom eh, píší biznisy a jeden z největších globálních podniků radí který radí, jak používat velká data, je SAS. A co píšou na svém blogu? Na první pohled to vypadá, že nařízení jako GDPR omezí využívání informací o zákaznicích eh, kvůli eh, kontrole minimalizace užití a tak dále. Ale v realitě, eh, píše autor, si myslím, že dodržování zákonů přispěje k dalším příležitostem, protože mnoho organizací bude muset konečně pochopit data svých zákazníků mnohem důkladněji a detailněji než kdy dřív. Eh, a prostřednictvím tohoto hlubšího porozumění získají organizace příležitost plně ocenit rozsah dat o svých zákaznících a to, jak mohou být využity pro datovou analýzu. A za tímto hlubším porozuměním stojí mnohem širší poptávka po odpovědnosti. A tady už se lídři nemohou schovávat. Nemohou pouze říci, že zpracovávají data. Musí poskytnout systém stálého monitorování a vysokých pokut za nedodržování předpisů. A takto si firmy konečně uvědomí, že potřebují získat exekutivní podporu na zprávu datových svých dat a to může být pro datovou analýzu jedině dobře, píše autor toho blogu. A já bych k tomu dodal, že takto to bude i v případě případě vymáhání práva. U vymáhání práva e, zjišťujeme teď, že NSA a mnohé další bezpečnostní složky jsou zcela zaplavené daty. Nicméně základní principy, které máme v zákonech o ochraně osobních údajů už od roku 1995, říkají, že data musí být přesná, že musí být aktuální a musí být relevantní. To všechno jsou principy, které slouží i u účelům e, vymáhání práva a bezpečnosti. Takže v komisi jsme si plně uvědomovali, jaké výzvy se pojí s velkými daty, když jsme pracovali na tom nařízení i na směrnici o ochraně osobních údajů při vymáhání práva a domníváme se, že tyto nástroje eh, eh, naprosto slouží k maximálnímu využití ve veřejném zájmu, a to i v případě uplatnění velkých dat eh, vládami a státy. Teď mi dovolte zmínit několik oblastí, kde využívání velkých dat, i kdyby nesplňovalo eh, legislativu ochrany osobních údajů, nebo i kdyby splňovalo, může mít negativní dopad na eh, základní práva. Eh, Evropský soudní dvůr v rozsudku o směrnici o ochraňování, o uchovávání osobních údajů konkrétně zmiňuje svobodu schromažďování, svobodu pohybu, svobodné a spravedlivé volby, tak jako u minulých voleb prezidenta Obamy, i teď čteme, že e, vítěz se stal vítězem díky pečlivému psychometrickému profilování voličů. Takže je otázka, jaký dopad mají velká data na demokracii. Pak je tu diskriminační potenciál plynoucí z velkých dat a pak se to týká také e, pracovního e, práva. Ve všech těchto oblastech si musíme dávat pozor. A na závěr bych chtěl říci, že ten princip, že velká data si žádají velkou důvěru občanů, firem, státu, parlamentů, tento princip platí nejen ve vztahu k ochraně dat jednotlivců, ale platí také pro důvěru, že velká data nebudou mít negativní vliv na všechna ostatní eh, práva, základní práva, eh, o kterých jsem před chvílí mluvil. A na závěr bych chtěl říci, že zajištění těchto svobod a fungující demokracie a spravedlivých voleb, svobody schromažďování, projevu, ale také svobody kontrolovat, co se děje s našimi daty ve světě, kdy se čím dál víc dat sbírá a analyzuje. To nejsou malé technické problémy. To jsou klíčové otázky svobody opravního státu a základních práv v digitálním věku. Děkuji vám. Thank you. Děkuji. Děkuji panu Nimecovi po těchto čtyřech prezentacích k tomuto tématu o komerčního využití velkých údajů. Otevírám prostor pro otázky. Vidím, že někteří z vás už se hlásí. Takže nejprve zpravodajka paní Gomeš a potom další. Máte dvě minuty. Děkuji za velmi zajímavé a inspirativní prohlášení, ale i varování. Pro nás je zřejmé, že GDPR je pilířem pro důvěru, kterou, o které jsme tady hovořili. Pan Rister, vy jste hovořil o tom, že existuje riziko, že podniky opustí Evropu díky omezením, která vyplývají z GDPR. Ale my naopak jsme zaznamenali od různých operátorů, že toto nařízení o ochraně osobních údajů GDPR bylo vítáno ze strany tedy eh, řady podniků, protože aspoň jim to poskytuje jistou právní jistotu, takže mě by zajímalo, co k tomu můžete říci. A také potom otázka diskriminace. Co, co s tím? I když ty údaje jsou anonymní, je vždy možné přeci jenom najít k ním. Eh, vlastně vrátit se zpátky tedy k odstranění anonymity a mě by tedy zajímalo, jak nějaký člověk vlastně si může eh, kontrolovat ty údaje. Tenhle ten člověk třeba může činit autonomní rozhodování o těchto údajích. Mě tedy zajímá eh, možnost, že spotřebitelé třeba budou úplně bezmocní v této oblasti. To by mě od vás tedy zajímalo. Birgit Cipl, prosím. Děkuji. Já nejprve chci souhlasit s panem Nemicem v tom smyslu, že tyto velké údaje mohou být opravdu užitečné, když mám třeba eh, například nějakou eh, komplexní produkci, kde je celá řada čipů, senzorů, tam prostě mi ten stroj může přímo říci, kde se vyhnout nějakým potenciálním rizikům nebo škodám. Pak máme prostě třeba problém toků, soukromých údajů, protože pokud jako někdo sbírá eh, soukromé údaje eh, ohledně toho třeba, jak jezdím, jak často brzdím, jak eh, rychle, jak rychle dokážu přeřadit na vyšší rychlost a podobně, tyhle ty údaje potom samozřejmě se mohou nějak dostat, já nevím, třeba k servisu a potom eh, v servisu ví, že to auto je moje, že patří paní Sipl a ví tedy, jak, jak se chovám za volantem. Já jsem eh, hrozně vděčná panu Martinovi za to, že sebou vzal tu panenku, protože tady se jasně ukázalo, že ono nejde jenom o to, že se údaje sbírají a potom třeba nějak interpretují, ale že právě u té panenky, ta se dá malému dítěti, a o tom dítěti třeba ten výrobce vůbec žádné údaje nemá, ale přesto je e, může takto prostřednictvím těchto digitálních údajů ovlivňovat, může ji dokonce manipulovat. A tady určitě nebude manipulovat v nejlepším zájmu dítěte, naopak bude ji manipulovat za komerčními účely. Takže tady opravdu dochází k eh, ovlivňování eh, normálních životních eh, situací. A komisař, který byl zodpovědný za digitální věci, nedávno upozorňoval na to, že třeba staří lidé, kteří jsou úplně sami doma, by se mohli nějak nalézt společnost třeba u robota. A já si myslím, že to je příšerné. Já opravdu si ne, nepřeji abych, eh, až budu stará, musela hovořit jenom s robotem, který ještě bude naprogramovat, naprogramován tak, že, se, že mi ještě třeba odmlouvá. To bych úplně z toho se zešílela. A mm, kdyby mi třeba eh, já si myslím, že tady se opravdu musíme zamyslet nad tím, jaký, eh, má, jaký to má smysl plný přístup, jak se k tomu postavit. Co třeba ty chytré metry, měřiče. V jakém bytě třeba někdo eh, bydlí, to, někdo, prostě tenhle ten stroj vám může říct, jak často si pouštíte sprchu nebo pračku nebo něco. A váš eh, distributor energie ví třeba přesně, v které, eh, v které době tady e, se spouští nejvíc spotřebitelů, to může být užitečné. Prostě se tam pojí více věcí, navíc se do toho zapojuje tedy internet věcí, ale e, opravdu nemůžeme pochybovat, že to zasahuje už i do soukromé sféry. Pan Lenas, prosím. Děkuji já si myslím, že určitě tady můžeme nalézt takovéhoto robota, který s vámi, eh, který vám bude odmlouvat, který eh, s, vámi nebude souhlasit. Nevím, jestli se to stihne ještě do těchto Vánoc. Musíme spotřebitelům dát pravomoc rozhodnout, co se stane z jejich údaji, ale oni třeba kolikrát se o to ani nezajímají. To máte jako když si třeba chcete e, stáhnout něco e, na iPhoneu, tam na vás e, vyběhne mm, nějaká smlouva, kterou musíte odsouhlasit, musíte tam zmáčknout tlačítko I agree. To si nikdo stejně nečte, je to většinou třeba plno stránek, navíc v angličtině, nikoho, nikoho to nezajímá. To je vlastně otázka do budoucna. Dáme spotřebitelům tuhletu možnost poskytovat svolení, ale kromě toho je důležité, aby lidé si vůbec uvědomili, co schvalují nebo neschvalují. Ono prostě někdy jde taky o to, že musíme nalézt chytrá řešení. Mě opravdu zajímalo to, co říkal Luka Rister. Možná byste mohli ještě vysvětlit, jak využíváte které údaje pro to, abyste bojovali proti eh, daňovým únikům? Jak pomáháte úřadům bojovat proti podvodům? Jaké údaje na to sbíráte? Jaké je tedy prostředí eh, ochrany údajů, ve kterém se pohybujete? Ještě eh, k té panence. Vy jste říkal, že tam se vlastně porušuje celá řada spotřebitelských zákonů. Jak je tedy možné, že ty věci se dostanou na trh, když to porušuje spotřebitelské zákony? To je vlastně otázka i na všechny řečníky. Co si myslíte o nové nařízení o ochraně osobních údajů z evropské úrovně? Co si myslíte třeba o roli mm, národních orgánů dohledu a regulátoři soukromí, jak národní, tak evropští? Jak vnímáte ten balíček na ochranu osobních údajů, který, který jsme přijali, v, v, tedy v, o, s ohledem na budoucí vývoj. Způsob, jak tedy předkládáme nařízení na evropské úrovni, je podle vás hodný eh, pro to, abychom udrželi krok s vývojem v digitálním světě? Děkuji. Děkuji mnohokrát a posledním řečníkem je Paní poslankyně, děkuji mnohokrát, děkuji všem řečníkům. To bylo skutečně velice bohaté na informace z nejrůznějších úhlů pohledu. Já budu mít taky jiný pohled, protože už 40 let pracuji v komunikačních vědách a studovali jsme univerzální povahu komunikací. A snažili jsme se pochopit, že vše, co děláme, to jsou naše oči, naše ústa, eh, naše uši každý den a to i může být zneužíváno big daty a nikdo neví, jak velké objemy dat eh, máme v našich mozcích. Eh, čili v tomto ohledu to není nic nového. Nová je rychlost, nový ten obrovský no, objem dat, který může být nastrkán do strojů v novém režimu a umožní nový přístup k ukládaným datům, protože my nemáme přístup k našim mozkům. Leda, že bychom byli chirurgové, jinak nemáme, pří, ale nemáme přístup k informacím v mozku. Ale to, co děláme teď s našimi velkými objekty dat, s těmi big data, No, tak se vlastně eh, vydáváme v šanc něčemu, co dřív byla skrytá kultura. A teď musíme adaptovat, musíme se přizpůsobit také v kultuře. Legislativa je kód, eh, je to předpis, je to rámec můžete mít dobrou znalost gramatiky, ale neznáte-li slova a nedovedete-li si představit, co ta slova znamenají, tak vám gramatika nebude nic platná. A teď se jedná o to, jakým způsobem můžeme eh, dekodovat reality, realitu v, naš, v tomto prostředí, kdy se používá tento, používají tyto nové kódy. Vy jste tady dali celou řadu Ehm, mínění, pro každý eh, z řečníků představil něco jiného. Já bych nesouhlasila kompletně s tím, co tady zaznělo, že je možné pokryt všechno. Nesouhlasila bych zase s vámi, že tady bude znamenat obrovskou katastrofu to používání big data. Já si nemyslím, že si můžete vzít jenom to, co chcete. Hm, eh, já si myslím, že všichni to využíváme svým způsobem, ale jsme společně ve stejném prostředí a proto je mimořádně důležité, abychom pochopili, jakou legislativu máme vytvářet. Například eh, v době temna. Každý chce chránit soukromí budeme mít nějakou legislativu o skle, kvůli sklu, aby nebylo tak průhledné? Je, ale teď, když chcete získat na, eh, pohled do domova jiných lidí, no co uděláme? A co ta panenka? Předpokládám, že každé dítě by bylo šťastné s tou panenkou i když to může být dvojsečné, nevím, jestli holčičky a kluci eh, mají takové rozdíly. Nevím, jestli děti by byly tak šťastní, kdyby už ve třech letech eh, se nějakým způsobem objevily, jestli jsou opravdu kluci nebo holky. Ale tato hračka eh, se neřídí zásadními pravidly, která jsme již zakotvili v ochraně soukromí, protože přenáší údaje z vašeho soukromého domu k nějaké společnosti, ale to je ilegální už dneska, k tomu nepotřebujeme žádné nové předpisy. Je to prostě nelegální. A proto musíme pochopit, že teď, kde se objeví e, nové věci, pro které nemáme zákon, ale tady máme zákon, anebo jestli nemáme jasně formulovaný zákon. A já si myslím, že tady je strašně důležitá věc související s big daty, protože je velmi neostrá hranice mezi osobními a neosobními údaji, protože v rámci těch big data můžete mít, chcete-li to opravdu, personalizaci údajů, které původně osobní vůbec nebyly, protože byly nazbírány jako neosobní údaje jak pře- přemostit tento nedostatek, jak to formulovat. My máme tuto zásadu, ale v praxi to bude poměrně obtížné. Jiná situace. Máme jasné chápání toho, kde existují určité šedé oblasti. A já chápu, že naše problémy přicházejí od, z oblastí, kde ještě nevíme přesně, co to je, jaké to jsou problémy a pro co nemáme legislativu. A musím vám říci, tady v naší místnosti jsou také jiní lidé, eh, kteří pracují se statistickým sběrem dat každý den. Většina lidí je ale spokojená se zcela e, základní matematikou. A na to nepotřebujete algoritmy. Very much. Um, I would now give... Děkuji vám, teď dám slovo znovu řečníkům. Ještě ano. Promiňte, ale já si nechci nechat ujít tuto příležitost položit ještě několik eh, otázek panu Ristrovi. Eh, na základě toho, co jste si řekl, mohly by existovat eh, skryté projekty a mohlo by také vznikat pokušení schovávat se za malé pokuty a páchat velké přestupky. Znáte nějaké takové případy? Já vím, že jste pracoval pro ministerstvo financí a tak dále. Znáte případy, kdy techniky velkých dat vedly k diskriminaci z například zdravotních důvodů nebo v bankovnictví, jako je odmítnutí půjček a tak dále? Existují konkrétní případy ze kterých bychom se mohli poučit, abychom věděli, eh, jak se adaptovat eh, a jak bránit tomu nejhoršímu dopadu. Děkuji, teď dám slovo znovu řečníkům. Čtyři minuty maximálně, prosím. Začneme ve stejném pořadí jako původně, takže pan Dekuňa, prosím, máte slovo. Děkuji. Já většinu těch otázek přeskočím, ale na jedno nebo dvě odpovím tam, kde si myslím, že mohu být eh, nápomocen. Paní Gomeš se ptala na potenciál k diskriminaci. To je mm, velice eh, důležitá otázka. V nařízení GDPR je článek 15, 15H, podle kterého datový subjekt, tedy jednotlivec, má právo na přístup k logice zpracovávání a automatického rozhodování. A to je opravdu oblast, kterou je potřeba eh, odzkoušet, až bude nařízení plně v platnosti. Protože eh, to by mohla být cesta, eh, jak občané mohou zkoumat ty algoritmy, které rozdělujeme do sedmi kategorií a jak je napadat. Kromě toho tady nejde jenom o zákony, jak jsem říkal ve své prezentaci. Jsou tu zapojeny etické otázky, které se týkají designu eh, online služeb a poskytování těchto služeb, eh, což eh, krásně ilustroval David panenkou že jsou to otázky, co je správně a co je špatně a nemůžeme čekat pouze od zákona, že to určí. k otázkám pana Lenarse. GDPR dává mnoho eh, kompetencí orgánům pro ochranu osobních údajů. Eh, a ty musí eh, skládat účty určitým instancím, protože mají mnoho pravomocí podle nového režimu. A my se snažíme v naší pracovní skupině vyvinout jaksi propojenější kolektiv orgánů ochrany osobních údajů, abychom mohli efektivněji udílet pokyny, které by byly relevantní a snadno srozumitelné kontrolorům dat. Také zapotřebí, aby měli zdroje nutné k provádění eh, funkcí, které jim ukládá nařízení GDPR. Já jsem hovořil s, dnes ráno s kolegou z Belgického úřadu ochrany osobních údajů a ten říkal, že probíhá u nich radikální reorganizace, a to zejména v reakci na nové pravomoci a funkce podle GDPR. A to není žádný ojedinělý případ. Mnoho orgánů ochrany osobních údajů prochází tím tež. Jak dlouho to bude trvat, těžko říct. Giovanni Buturelli říkal, že to jsou pravidla, která přetrvají jednu generaci a to ne proto, že bychom chtěli, ale zkrátka proto, že takhle legislativa funguje. Myslím si, že v roce 2010 eh, začal proces revize staré, nebo reformy staré směrnice o ochraně osobních údajů a bude plně v platnosti od května 2018. Takže 8 let to trvalo, téměř desetiletí, eh, než byl při přijat jediný zákon, takže myslím si, že nám musí vystačit na 20 let, možná déle. A konečně velice zajímavé bylo, co říkala paní Lauristin. My jsme měli schůzi s novým ředitelem agentury pro základní práva a požádali jsme ho o první úvahy o své nové práci a o situaci, které čelí lidé v Evropě a on říkal především to, že musíme přestat hovořit o právech a zákonech a musíme začít hovořit o lidech a o dopad eh, vlád a eh, společností firem na jejich chování. A to tež platí pro eh, ochranu osobních údajů. Myslím si tedy, že úkolem pro nás, ochránce osobních údajů, je e, přestat hovořit o tom efektu, e, který vzniká na trhu, ale přímo o mužích a ženách na celém světě. Děkuji, pan Rista další. Děkuji za otázky. E, já nejprve odpovím na vaše připomínky Nechci tady vypadat jako hlavní oponent přístupu se sbírat všechno a využívat všechno. Eh, tady ta prezentace eh, se týká spíše toho, co nyní dělají klienti eh, a jak se zabývat otázky Eh, privacy by design a eh, řízení. To všechno je zahrnuto do naší spolupráce s klienty. Takže rozhodně to není tak, že bychom, eh, že bychom razili úplnou liberalizaci dat. K první otázce paní Gomeš. Pokud jde o biznis, tak my v podstatě provádíme průzkumy, poskytujeme služby dalším společnostem. A v jednoduchém případě bychom mohli říci, že máme globální firmu, která poskytuje služby na celém světě. Vy zaplatíte například eh, za nějaký nákup u této společnosti během výletu, já nevím, třeba do Maroka vaše kreditní karta je ze Španělska, ale žijete například tady. Takže pak je tu velice tenká hranice, eh, která určuje, kde mají ta data potom eh, být uchována. Eh, firmy využívají veřejné i soukromé cloudy, takže je velice nejasné, jak s těmi daty mají nacházet a pokud jim začneme bránit a řekneme, data z kreditní karty tady být nemohou, takže tak to data nebudou spravovat v Evropě, tak oni to udělají tak, že využijí soukromý cloud a uchovají ta data někde jinde. Což se děje. Takže to jsem myslel, když jsem říkal, co jsem říkal. A když už je řeč o cloudech, tak tady jsou další potenciální problémy z technického hlediska. Pokud jde o případy diskriminace a podvodu, tak všude vidíme spoustu eh, PII, PII, tedy osobně identifikovatelných informací. Eh, ty jsou eh, naprosto všude, ve starých datových úložištích i v nových. Splňují určitá pravidla, ale možná ne zrovna GDPR. Takže není, nejde o to, jestli tam jsou nebo nejsou. Jsou tam. A teď jde o to, jestli se dají propojit s novými informacemi s novými paradigmaty, jako jsou e, velká data, streamingová data a tak dále. To jsem také myslel ve svém slajdu tím problémem legacy, s tím problémem dědictví systémů, které stále ještě existují ve firmách. Pak tu padla otázka, jak odhalujeme podvody a tak dále. Ministerstvo financí není eh, jediný klient. Využíváme různé nástroje, které jsou nám k dispozici na trhu. Máme mnoho datových analytiků, zejména statistiků a matematiků, kteří používají statistické mechanismy na stávající data klienta a možná je ještě obohacují například o data ze sociálních sítí. Takže takhle to děláme. E, Já nemůžu hovořit o algoritmech, protože to je naše duševní vlastnictví, ale v dnešní době mnoho firm hovoří také o zapojení sociálních dat, která lidé e, omylem nebo možná nějak jinak e, zveřejnili a tím lze obohatit ty modely podvodů a rizik podle našeho know-how. Byla tu ještě nějaká další otázka? Myslím, že tím jsem odpověděl na všechno. Ne, vím o případech, které můžeme najít eh, online, jako například eh, diskriminace ze strany eh, umělé inteligence na základě jejich vstupů. Za může potom pozitivně i negativně diskriminovat nabízení produktů, například nižší nebo vyšší cenu různým skupinám nebo segmentům obyvatelstva. To je možné, pokud vlastně vytvoříte lidskou myslí takovéto modely. Děkuji, David Martin. Děkuji. Nejprve bych chtěl objasnit, že mým poselstvím není, že tohle je naprostá katastrofa a že jsme všichni ztraceni. Chtěl jsem říci, že pokud zapomeneme na naše základní hodnoty a necháme převážit eh, komerční a ekonomické aspekty, tak možná se ocitneme opravdu v době temna. K potenciálu diskriminace, eh, toto bylo právě zmíněno, eh, tento problém existuje. Jsou zprávy například o tom, že když využíváte určitou značku počítačů, tak ta cena, kterou vidíte ve svém prohlížeči, je jiná vyšší, podle toho, jaká je to značka. Eh, takže velká data a připojené přístroje vás mohou ovlivňovat eh, zcela zásadně. Takže otázka eh, nezní, kolik to stojí, ale otázka zní, kolik, to, kolik by to stálo pro mě právě teď protože to záleží na celé řadě parametrů. Co jste zatím koupili, kde jste, kolik je hodin, co kupují ostatní lidé. Eh, možná Představte si, že v obchodě by nebyla cena na regálu, ale přímo by se vám objevila na smartphonu. To, tolik to stojí pro vás a vy vůbec nevíte, eh, jak k tomu číslu došli. Každý člověk eh, by tu cenu měl jinou. A něco podobného se už děje, když chcete koupit letenku a vy se díváte, vy přemýšlíte o cookies, eh, přemýšlíte o tom, proč se ta cena tolik změnila. A tohle se dá hnát až do krajnosti. Další otázka zněla, eh, jak můžete dělat autonomní rozhodnutí, když jste bezmocní. Tady si myslím, že jasná odpověď zní nemůžete. Nemůžete dělat nic, můžete to vzít nebo nechat být a zase nevíte, jak to funguje, co zatím vězí. A proto říkám, že tady nastává změna v základním vztahu mezi zákazníkem a prodejcem. V pekařství si umím představit, jak vydělávají prodejem chleba, ale těžko si představit, jak to chodí například tady v kolegově firmě. Jakým způsobem vydělává. Takže není, to, není, to, není to lehké. Kdybychom si přečetli dva odstavce místo devíti stránek, tak eh, by vás to možná víc zaujalo. Zajímal byste se o to. A kdybyste tomu rozuměl, tak byste se začala zajímat ještě více jenomže z těch devíti stránek stejně většinu času nerozumíte, co se tím myslí. A i pokud tomu rozumíte, tak je to jedno. Nemáte na vybranou, pokud chcete e, využívat tuto službu, tak se s tím zkrátka smířte a akceptujte podmínky. Takže ten systém funguje takovým způsobem, že není možné v podstatě učinit svobodné rozhodnutí. A tohle se podle mého názoru musí změnit. A ještě bych chtěl zmínit další věc ohledně toho zájmu. Máme Eurobarometr a další eh, průzkumy, které ukazují, že lidé se zajímají o tyto věci. Pokud eh, vyjdete na ulici a budete mluvit s lidmi, tak zjistíte, že o to mají zájem. Ale stále eh, je ještě potřeba šířit o světu a informovat. Jenom takový příklad. Pokud bychom, nebo když, pokud pokud bychom chtěli tu panenku koupit na Amazonu nebo někde jinde a podívali se na komentáře, tak rodiče si tam stěžují, zejména na to, že panenka nerozumí tomu žvatlání z jejich dítěte. Všechno ostatní je jim jedno. Takže tady si myslím, že je potřeba ještě hodně osvěty. Máme spoustu nástrojů, máme GDPR, máme e-privacy, ale některá dnešní pravidla stále ještě nesplňují účel, podle mého názoru protože zase na příkladu té panenky to e, ukážu. E, chtěli jsme e, zalarmovat orgány na ochranu spotřebitele, v bezpečnosti výrobků, protože tohle je, tohle je porušení bezpečnosti dítěte. Nicméně tohle zatím nespadá do pojmu bezpečnosti produktů podle legislativy. Tam se tím myslí zejména, jestli může dítě umřít, když sní vlasy té panenky a podobně. Takže to jsou věci, které je potřeba aktualizovat. Děkuji. Děkuji vám a nakonec Paul Nemic. Já si myslím, že e, v naší době opravdu jde o to, aby zákon fungoval pro jednotlivce. A co se týče těch velkých údajů, to znamená, že stát se stane jakýmsi elitním eh, požadatelem eh, tohoto trhu, kdy samozřejmě budeme vyžadovat také vymáhací mechanismy, tak aby se prokázalo, zda eh, se naplňují tyto požadavky nařízení pro ochranu osobních údajů. Tady ale také potřebujeme zdroje pro vytvoření takovýchto technologií to nevznikne eh, jenom tak, kdybychom postupovali tak, jak se eh, pracovalo, tedy ve, mm, eh, ve vymáhání zákona dříve, prostě ručně. To není možné. A na druhé straně také musíme poskytovat vlastně takzvaný empowerment prostřednictvím technologií. V budoucnosti třeba budeme mít k dispozici různé aplikace, které k tomuhle napomůžou ta aplikace třeba sama zkontroluje, zda v rámci daného počítače nebo systému jsou zaručená práva. Takže je potřeba uvolnit rozpočtové prostředky na vyvinutí takovýchto nástrojů. Takže tady tedy jde o to, aby ten zákon fungoval pro lidi. Druhá věc je kapacita úřadu na ochranu osobních orgánů, ale také třeba spotřebitelských organizací, aby působili ex officio, protože často lidé si vůbec neuvědomují, co se děje. Takže potřebujeme, aby někdo vyvíjel větší tlak na příslušné orgány, aby něco opravdu udělali. velké údaje už přichází do Evropy. Není pravda, že opouštějí Evropu. My naopak tady máme velké eh, úschovny údajů, které se budují v Evropě. Velké americké společnosti si právě budují svá datová centra v Evropě. A proč? protože pochopili, že pro velké údaje potřebujete velkou důvěru a právě to my poskytujeme prostřednictvím zákonů. Třeba Apple je nejcennější společností na burze i právě proto, že jsou nejagresivnější u e, soukromí. Vy jste se žádali o příklady. My jsme měli příklady hm, reklamy, která byla zaměřena ne na určitou na, na, bylo to zaměřeno na etnika, na, na rasu. Eh, tam bylo třeba zaměření eh, pro eh, pronájem bytů tohle vám vlastně umožnilo třeba poznat, kdo byl eh, třeba muslim a tak byl vyloučen z možnosti ucházet se o pronájem toho bytu a podobně. Takže opravdu nepotřebujeme se dívat daleko, abychom viděli, jaká to má rizika. A zákon, tak jak je nastaven, už není dodržován ani dnes. Takže v podstatě dnešní době opravdu jde o vymáhání zákona, o jeho naplňování. A taky jde, e, tady jde vlastně o otázku zdrojů finančních i lidských pro toto vymáhání. E, my máme maximální pokutu v nařízení nastavenou asi na 5 ale dá se předpokládat, že e, na trhu budou vyvinuty modely, které povedou k Eh, prostě dokonalému naplňování. Thank you very much. Děkuji za tento první panel. Děkuji všem řečníkům, děkuji za jejich prezentace, za jejich odpovědi na otázky našich poslanců. Já si myslím, že opravdu vám to nyní poskytlo lepší přehled o situaci. A teď tedy přecházíme k druhému panelu. Vymění se řečníci. Já bych rád tedy požádal řečníky pro eh, druhé, druhý panel, aby zasedli. Okay, everybody. We are resuming our... Takže budeme pokračovat v našem slyšení. Druhá část se bude týkat využívání velkých dat jak veřejnou administrativou, tak policií. Máme tady i zástupce nevládní organizace a jejich pohled na věc. Teď dám slovo panu Rivovi Reitmanem, který je zástupcem generálního ředitele Estonského úřadu pro daně a cla ETCB od října 2016 a e, proto je vhodným kandidátem na to, aby nám e, podal svůj pohled na big data ve veřejné administraci, na velké údaje. Krásný dobrý den, je pro mne velkou ctí být mezi vámi a představit vám využívání velkých dat v našem úřadu ETCB. Nejprve ke sběru dat týkající se zdaňování, to už existovalo desítky let. Otázkou je, jakým způsobem sbíráme údaje a co s nimi děláme. Naše vize je taková, že založeno, eh, že, že eh, daňový úřad by měl pracovat dvěma způsoby, co se týká údajů. Za prvé, jakým způsobem stát sbírá údaje a za druhé, co stát s těmi údaji dělá. Jinými slovy, jakým způsobem se dostanou tyto údaje k, buď k podnikům nebo k občanům. Když hovoříme o mm, údajích, my se domníváme, že by mělo být snadné zasílat a předávat data. Nemělo by se tady využívat žádných mimořádných cest. Data by měla být velice eh, pohodlně užívána, ale je třeba aby daňové úřady eh, na to dbaly. Musíme pochopit, jaký druh dat se produkuje v každodenním procesu a jakým způsobem může stát tyto údaje využít, aby mohl plnit svůj úkol. My pouze využíváme nezbytné údaje. Daňová administrativa by získávala raději víc údajů, ale vlastně proto neexistuje žádná potřeba. V ideálním případě Data by mají být sbírána online a kalkulační logika a daně, to by všechno mělo být automatizované tak, aby občané a podnikatele nemuseli dělat nic mimořádného, nic extra. Jinými slovy, Peníze, které se dnes utrácejí na vybírání daní od podniků, by měly zůstat ve společnostech v takové malé zemi jako Estonsko. Náklady na předávání eh, daňových údajů je přes 100 milionů eur. A my si myslíme, že tyto peníze by měly zůstat ve společnostech tak, aby mohly investovat do podnikání, to znamená daňová pravidla, um, uh, no, daňové přiznání a všechno to by se mělo dělat automaticky. Ex Estonie už v roce 2018 dosáhne toho, že všechny tyto systémy budou automatizovány na dobrovolném základě. Naším cílem je aby se nezbíralo příliš mnoho údajů. My nepotřebujeme žádnou supraudajovou bázi, abychom eh, dosáhli účelu, abychom mohli dělat prostě propočet daní. A nechceme tedy nic navíc. Eh, a proto veškerá logika, logistika může být používána online. Toto je příklad spolupráce s bankami. Když já jako podnikatel bych rád zaplatil daně prostřednictvím mé banky online, tak údaje už jsou postup, postoupeny daňovému úřadu a spočítá se výše daně a tato daň může být rovnou přímo zaplacena a tím celý proces skončí. Žádná daňová prohlášení se nemusí vyplňovat, žádné extra věci se nemusí předávat dál. Čili veškerá administrativní překáž, nebo akce znamená pouze transfer té daně. Nejdůležitější otázkou je, co děláme s těmito údaji. Údaje, které sbíráme, nenáleží, nejsou vlastnictvím státu, jsou vlastnictvím podnikatelů a občanů kteří předávají tato úda, tyto údaje. Musíme vyhodnotit ty údaje a vrátit je eh, k příslušnému subjektu. Otázka, jakým způsobem postupujeme, či znovu vracíme údaje příslušným subjektům. My se domníváme, že musíme využívat osobní statistiky založené na těchto údajích. Musím vidět, co se děje kolem mě, eh, jako subjekt podléhající dani, kolik lidí co vydělává, kde mohu pracovat na základě mé kvalifikace a občané by měli mít přístup k těmto informacím stejně tak jako stát. Podnikatele musí vědět, jak vypadá hospodářské ekonomické prostředí. Eh, je, jsem konkurenceschopný eh, v podnikatelském prostředí. To všechno můžete dělat, eh, když máte k dispozici nezbytné údaje. A tyto nezbytné údaje k těm musíte mít přístup online. Dalším důležitým faktorem je řízení rizik. Daňové úřady v evropských státech provozují řízení rizik Eh, proto, aby mohli odhadovat, zda se občané a podniky chovají správně a tyto údaje jsou většinou ve vlastnictví a v držení příslušné administrativy, příslušného veřejného úřadu. A jedině když dojde k nějakým sankcím, tak je eh, třeba tato data dát k dispozici. A my se snažíme reflektovat tyto informace a vracet je zpět podnikatelům, aby společnosti mohly každodenně vidět, jaký je stav věci, jaká rizika mají a vydáváme také hlavní směry pro možnost minimalizace nějakých daňových rizik. Rádi bychom vytvořili takový servis, aby podnikatelé viděli hodnocení rizik a mohli sdílet tyto údaje se svými kolegy i s jinými podnikateli a aby mohli také zveřejňovat tyto údaje online, aby všichni, spoluprác, všichni mm, všechny spolupracující firmy k tomu taky měli přístup. Eh, je tady možnost sdílení tedy dat s ostatními a my jako daňové úřady. Potom už nemusíme vydávat tyto informace, protože s nimi nakládají podniky jako samotné statistické informace a zásada sdílení. To je možno používat v celém Estonsku, ale také v celé Evropě. Eh, takže můžeme mít dobrý základ pro srovnávání. Prostě po nějaký estonský podnik si může srovnat svou situaci s nějakým podnikem v Nizozemsku a podobně. Společnosti se mohou tedy starat o tento systém sami. To nejsou veřejné údaje, které vydává stát nebo daňové úřady, ale které vydávají podniky jako takové. Děkuji vám za pozornost. Čili my musíme pouze podporovat podnikatele a nikoli zveřejňovat jejich údaje. Thank you very much. Děkuji, pane Reitmane. A teď dáme slovo druhému řečníkovi, panu eh, Sarvima z estonské policie a hraniční stráže který bude hovořit o využívání velkých dat pro soudní a policejní účely a má na to 10 minut. Pane Savima, prosím, máte slovo. Děkuji vám, vážení poslanci eh, Evropského parlamentu. Já budu popisovat, eh, jak eh, využívat velká data pro soudní a policejní účely, například u estonské policie a pohraniční stráže. Chtěl bych využít eh, příležitosti, kterou mi nabízí tlumočníci a přepnout do estonštiny. Podle našich hodnocení velká data skýtají policejním složkám eh, mnohé možnosti. Jsou tu ale určitá omezení. Velká data jsou data jako každá jiná, která získáváme, abychom splnili naše cíle. Naše policie a pohraniční stráž spadají pod Ministerstvo spravedlnosti, ale podle estonských zákonů je to státní zástupce, kdo vede vyšetřování. A když využíváme data, tak to vždycky můžeme dělat pouze se svolením státního zástupce. Veškeré užívání dat podléhá těmto principům a za žádných okolností nemůžeme vykonávat žádný dohled bez oficiálního zahájení trestního vyšetřování. Samozřejmě, že existují určité výjimky, ale obecně eh, platí velice striktní pravidla ohledně toho, jak eh, využívat data. My ale data využíváme. Tedy ta, která podle estonských zákonů využívat smíme využíváme je k tomu, abychom analyzovali eh, situaci kriminality, abychom tvořili prognózy možných vývojů. Máme eh, systém datových úložišť, který obsahuje různá statistická data z různých databází. Účelem tohoto systému je vyhodnocovat eh, situaci v různých eh, částech a regionech Estonska. A zároveň tento informační systém využíváme k eh, tvoření prognóz ohledně toho, kde bychom měli se více snažit, nebo kde bychom toho měli dělat více, abychom bránili kriminalitě a působili tak preventivně. Samozřejmě, abychom mohli spravovat naše zdroje, tak musíme využívat data. A tato data jsou anonymizovaná. Dalším důležitým aspektem naší práce je kvalita dat. Vytvořili jsme systém eh, kvalitních dat, chceme mít data spolehlivá a to je právě cílem našeho systému. Samozřejmě i e, policejní orgány e, se někdy dopustí chyby. Vytvořili jsme ale systém na to, abychom těmto chybám co možná nejvíce e, zabraňovali. Využíváme velkých dat například k analýze aktivit našich policejních vozidel. Od roku 2004 máme v pětistech policejních vozidlech systémy GPS navigace a Máme záznamy o jejich pohybu, o jejich rychlosti, o jejich poloze. Takže máme veškeré informace o tom, co dělá které policejní vozidlo. Takže přesně víme, které kraje a která města jsou hlídaná více a která méně. Samozřejmě, že na začátku, když jsme tento systém eh, spouštěli, tak někteří eh, policisté se báli, že jejich nadřízení je budou neustále hlídat, ale mezi tím pochopili, že účelem tohoto systému je analyzovat aktivity policie a zlepšovat je. Tento systém e-police také umožňuje eh, policejním vozidlům mít na palubě palubní počítače. A z důvodu ochrany osobních údajů eh, jsme to zařídili tak, že data nejsou uchovávána nikdy přímo v těchto počítačích. Jsou uchovávána pouze na centrálním serveru. Anonymizovaná velká data se také využívají v naší spolupráci s Univerzitou eh, Tartu a se společností eh, Pozitium, která zpracovává spolehlivé informace z mobilních telefonů, eh, což smí podle svých smluvních podmínek, tedy předávat dále anonymizovaná data z využití mobilních telefonů. Tady vidíte příklad z roku 2012. Vidíte, že v roce 2012 v červenci a v srpnu v malém estonském městu Hapsele byly využívány mobily mnohem více než obvykle. Tady vidíte, kolikrát, o, o kolikrát více obyvatelé tohoto města využívali mobily, eh, kolik eh, potom eh, nebo jaká byla ta aktivita v ostatních částech Estonska. A potom z těchto dat můžeme vyjít a začít plánovat eh, aktivity na další rok. Víme, že v těchto dnech eh, v Hápsele eh, probíhá festival, takže víme, kolik policejních vozidel na to budeme muset vyčlenit, na dobu konání tohoto festivalu příští rok a tak dále a tak podobně. Tyto data nám poskytuje ta společnost eh, Pozitium, která se řídí příslušnými předpisy. Začínáme se také zajímat o eh, nový projekt eh, týkající se mobilního využití dat. Je to projekt, který vlastně by měl eh, vytvářet infrastrukturu pro takovéto využití dat na ministerstvech, na univerzitách, eh, u policejních orgánů a usiluje o to, aby všechna používaná data byla anonymizovaná. Kromě toho se také zabýváme projektem, který se týká využití dat eh, pro prevenci kriminality a pro bezpečnost a tato data chceme nabídnout společnosti. Samozřejmě zase jsou to anonymizovaná data o různých typech trestných činů. Tato data chceme zpřístupnit na naší webové stránce. a v budoucnu to také doprovodíme názornými grafy. Chceme dát každému možnost eh, analyzovat si sám na základě dat dostupných na naší webové stránce. Takže Celkově vzato máme právní rámec, máme zákon o ochraně osobních údajů, zákon o veřejných informací, A estonská policie samozřejmě při své činnosti tyto zákony zohledňuje. Máme vlastního inspektora osobních údajů. Máme e-learningové kurzy pro všechny zaměstnance a příslušníky. policejní i civilní. Staráme se o to, aby všichni znali pravidla eh, ochrany osobních údajů. Máme i interní eh, jednotky a oddělení, která vyšetřují zneužití dat ze strany příslušníků policie. Takovéto případy se odehrály a skončily u soudu. A kromě toho máme také oddělení technického zabezpečení a vývojové centrum. Děkuji vám za pozornost. Na závěr bych ještě chtěl říci, že víme, co velká data jsou a my u policie chceme všechna data chránit. Děkuji mnohokrát za tyto prezentace. A posledním řečníkem je paní Frederike Kaltojne, která poskytne pohled neziskových organizací na naše téma. Děkuji mnohokrát za pozvání na dnešní slyšení. Já pracuji pro eh, Privacy International. Máme sídlo eh, v Londýně, věnujeme se tedy vyšetřování i podpoře při soudních sporech eh, proti společnostem, které porušují základní práva. V tuto chvíli je v podstatě nemožné už žít a nevytvářet obrovské množství údajů. Když však předmýšlíme nad údaji, vždycky jde o údaje, které vytváříme, ať už se to e-maily, které napíšeme, nebo eh, třeba eh, výpisy z kreditních karet. Ale my vlastně takhle se dostáváme do prostoru, ať už je to v našich domovech nebo um, kancelářích, úřadech a tak dále, kde se taky pohybujeme v prostoru dat. Big data je v podstatě jaká, jakýsi technologický fenomén, ale zároveň mýtus, protože tady vlastně jde o to vytvářet eh, obrovské množství údajů, které je možno eh, analyzovat eh, prostřednictvím spravodajských mechanismů. Ten mýtus je, že v podstatě můžeme nyní mít jakýsi vhled do skutečnosti díky těmto mm, údajům. A to platí zejména, pokud se velká data uplatňují v sociálním kontextu. Platí to například, je to mm, opravdu užitečné třeba v klimatickém výzkumu a podobně. Tenhle slide používám, když přednáším studentům o tom, co big data znamenají. Když si představíme třeba archivy NSA, kdyby se přeměnili v archivy NSA do e, složek e, štazy, tak, tak by to vypadalo. Ještě mám další takový e, příklad z nedávné doby. Minulý víkend se hovořilo o cíleném politické reklamě v USA v předvolebních volbách a hodně se o tom hovořilo v Německu. A tam vlastně je taková společnost, která se jmenuje Cambridge Analytica, eh, jak si pomohla prostřednictvím využívání údajů pro, na, na to, aby napomohla eh, Trumpovi vyhrát. Eh, oni v podstatě vytváří takové psychologické profily a tam vlastně se tedy zpracovala asi 40 milionů individuálních profilů lidí, kteří mm, se zajímali o data, eh, o Trumpa. Co je tady velmi zajímavé, je, že se tady vlastně ukazuje tedy ta souhra mezi mýtem a realitou. takže není možné, aby jedna eh, nějaká marketingová společnost nebo dokonce prostřednictvím big data úplně ovlivnila americké volby. To prostě není možné. Není proto žádný eh, důkaz. Eh, nikdy není dokázáno ani, že ta technologie, kterou využívali to micro targeting, funguje. Tady zase máme dobrý příklad toho, jak big data může omezit základní práva. Za prvé, vysoce citlivé informace, jako třeba nakolik je člověk eh, neurotický, eh, nebo eh, co se týče otázek, jako je homofobie a podobně, to se dá odvodit se zdánlivě obyčejných a často veřejně dostupných dat. Lidé si často vůbec neuvědomují, kolik informací o sobě zveřejňují na eh, sociálních médiích. Vůbec si neuvědomují, že z toho, co tam ehm, zveřejňují, se dá odvodit, jaké mají postoje k celé řadě věcí. Tento příklad také ukazuje, že tyhle ty eh, možnosti vyvozovat jsou často ale taky nepřesné, a nebo dokonce zaujaté to zase má dopady na občanská práva, to má dopady na otázky, jako je eh, diskriminace. A to samozřejmě potom samozřejmě ale může třeba eh, také ovlivnit takzvané eh, prediktivní mm, policejní práce. To všechno se přitom ale používá v USA. A to nám dělá eh, obrovské starosti, protože tam je hrozně malá transparentnost ohledně toho, jak tyhle ty analýzy probíhají a jak se dělají. A lidé si vůbec ani neuvědomí, že eh, někdo pracuje na zpracovávání jejich profilu. A pokud tedy nevím, že mě někdo analyzuje, tak vlastně nemůžu nějak ovlivnit, eh, jaký to bude mít výsledek. My eh, říkáme, informace jsou moc, moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně. Eh, takže tady vlastně tedy máme ten mýtus těch 40 milionů Američanů, o kterém jsem hovořila, ale přitom víme, že to je jenom zlomek vědomostí, že vlastně každá internetová společnost a vlastně eh, každý podnik, se kterým to sdílejí, ať už jsou to prostě spravodajské služby a tak dále, lidé si představují, že to všechno o nás ví. Takže Ať už tady jde o porušování soukromí či cokoliv dalšího, já si myslím, že žádný podnik by neměl mít možnost eh, o nás toho tolik vědět, aniž by na to bylo nastaveny nějaké pojistky. A eh, teď vlastně eh, nezapomínáme třeba také na to, s jakým porušováním těchto základních práv se třeba potýkají nelegální migranti právě v tuto chvíli v USA. A potom máme také údaje sociálních médií ty internetové profily byly, řekněme, profilovány eh, na základě toho, kdy kliknete na like na Facebooku, jestli vám něco líbí. Ono se taky eh, dá odvodit celá řada věcí eh, třeba z mm, mobilních dat a nebo také vůbec jenom z pohybu v rámci místnosti. A to tedy ovlivňuje potom policejní práci prostřednictvím biometriky, Eh, jsou tam prediktivní algometry, eh, různé tedy metody pro to, jak předpovídat nebezpečí a rizika. To všechno se v poslední době začalo kritizovat právě z těch důvodů, které jsem zmiňovala dříve. To jsou tedy otázky invaze soukromí, diskriminace, neprůhledný software a v tuto chvíli například probíhá vyšetřování využívání spravodajských služeb z sociálních médií. To ukazuje, že policejní složky často tedy vychází ze soukromého softwaru, který se využívá pro um, soukromé nastavení. Proto tedy není překvapivé, že některé tyhle ty věci jsou podobné. Co se týče toho prediktivní, té prediktivní policejní práce, ono je velmi těžké hovořit o tom fenoménu tak nějak všeobecně. Existují různé formy metodologie, to je, vychází to z místa nebo to vychází z osobnosti. Metodologicky tyhle ty systémy mohou vycházet z celé řady e, datových vstupů, ať už to je od, politi- od policie, otevřené vlády, sociálních médií, nebo se to mohou být komerční údaje a vlastně to vychází tedy i z řady metod, ať už je to základní statistika, až po eh, pokročilé eh, strojní zpracování. Já tady tedy hovořím vlastně o těch nejtěžších eh, případech největšího zásahu do soukromí. Tady vlastně tedy je například software v Kalifornii, který se jmenuje Biver, který reaguje na nějaké eh, telefonní upozornění a vlastně prochází nejrůznější komerční eh, databáze, sociální média, eh, vůbec hloubkové webové kontroly. Tady je potřeba zase rozlišovat mezi mýtem a realitou. existuje eh, vlastně taková tendence, že lidé příliš důvěřují schopnosti eh, těchto analýz opravdu předpovědět eh, ta rizika. Na závěr bych chtěla zmínit, že si děláme starosti s tohletou invazivní formou eh, prediktivní policejní práce. Tady v podstatě jde tedy o to, že se hodnotí riziko, které se pojí s nějakou osobou. Ať už je to, že existuje riziko, že spáchá nějaký zločin v budoucnu, to je opravdu eh, velmi eh, kontroverzní. Druhá věc, která nám dělá starosti, je využití veřejně dostupných údajů aby se z toho dělalo různé odvozování eh, ohledně chování, které eh, opravdu zasahuje do soukromí. Takže eh, veřejně dostupné údaje mohou být využity proto, aby vznikl nějaký citlivý profil o nějaké osobě. A potom tedy vznikají na základě toho i modely toho, jak se prostě chová DAF, kudy se bude pohybovat a tak dále. Třetí starost si děláme, že neexistuje nic e, takového jako nezaujatá data. Jakákoliv analýza, která vychází z policejních e, e, údajů nebo i těch veřejných údajů, vždycky je tam potenciál, že na základě toho vznikne diskriminační postup. téměř veškeré nástroje prediktivní policejní práce, eh, tedy jsou softwary, které patří soukromým eh, prodejcům a nejde teda je, je nějak eh, nezávisle přeskoumat. Takže GDPR je s krokem ve správném směru, ale myslíme si, že existují aspekty, které je potřeba eh, buď dále analyzovat, anebo eh, je potřeba je řešit ve směrnici o eh, e-privacy. Tady je například ochrana anonymních dát, anonymizovaných dát, nebo třeba rozdíl mezi sběrem dat a vytvářením dat. Děkuji vám mnohokrát i za tuto prezentaci a nyní dám slovo poslancům, kteří si budou přát něco říci. Nejprve dám slovo zpravodajce a potom ostatním, kteří budou chtít se přihlásit do diskuse. Jako první má slovo Ana Gomeš. Děkuji. Děkuji mnohokrát panelistům. Eh, našim přátelům z Estonska, zejména protože je velice zajímavé vyslechnout si ten, ty případy, jakým způsobem technologie velkých údajů se používají. A zjevně tam to přináší dobré výsledky, protože se také s údaji pečlivě nakládá. Pochopila jsem, že v případě daňového úřadu zakládáte své akce v ohl, prostě v souladu s tím, že zohledňujete zájmy občanů. A mohl by to být veliký nástroj například bojovat proti daňovým únikům, daňovým podvodům a organizovanému zločinu. Chci se zeptat, já jsem pochopila, že máte omezený přístup k nejrůznějším oddělením, aby se zabezpečilo, že se že budete mít přístup pouze k těm informacím, které potřebujete. Ale Jak dalece to sdílíte s jinými agenturami na vymáhání práva v případě potřeby eh, pro daňové účely? Eventuálně zdali eh, používáte tyto údaje pro boj proti terorismu. Eh, jakým způsobem to funguje v praxi. Rovněž paní Kaltojner, vyslovila jsem správně vaše jméno, omlouvám se, se zmínila o těch nebezpečích, protože tyto systémy jsou vyvíjeny soukromě mými subjekty a není kontrola jejich mechanismy a tak dále. Ale, pane Savimo, vy jste řekl, že vaše aplikace byla vyvinuta s univerzitami. Takže vy byste tady eventuálně mohli být daleko opatrnější a pečlivější a zabezpečíte eh, vaší metodologií eh, se respektováním GDPR, tedy v souladu s nařízením o ochraně veře, z eh, osobních údajů. Já bych se ráda zeptala. Ráda bych se vás <laughs> zeptala na způsob agregování dat z nejrůznějších zdrojů. Eh, s jakými potížemi se potýkáte, s jakými problémy. A tak, víte, my eh, žijeme v oblasti, kde k tomu dochází. My nemáme volbu, nemůžeme eh, ignorovat všechna tato smart zařízení, která se snaží měnit naše chování ze strany průmyslu, které to využívá, ale veře, také ze strany veřejnosti, když teda nezná eventuální implikace a může měnit své chování. Ale do jaké míry ti, kteří rozhodují, na jakém základě se rozhodují v případě využití takových nástrojů, o kterých jsme hovořili? Myslím si, že bychom mohli dosáhnout dobrých věcí, ale zároveň je to také nebezpečné. Máme tady riziko diskriminace. A na závěr otázka. Zdá se, že máme obavy v Evropě z toho, co se děje, proto máme tady to nařízení. Eh, ale máme tak velké obavy u jiných zemí, kde toto nařízení neplatí. Ale co Čína například? Já nevidím nikoho eh, v rámci našich vlád, kdo by eh, prostě eh, spolupracoval s Čínou, ha, ha, ha, Čína zastává pouze své vlastní zájmy a prosperitu a e, říká se nám, že čínské úřady e, e, chtějí zhromažďovat veškeré údaje, ať jsou jakékoliv. A bojí se někdo toho? Obává se někdo? Děkuji vám. Já bych teď dal slovo paní Verža a potom se zeptám já sám. Dvě minuty, prosím, pěkně. Děkuji vám. Děkuji všem třem. Já mně se velice líbily vaše zajímavé příklady, ale měla bych tady malou výtku. Já si myslím, že vy jste nám hodně, hovo, vy jste nám hodně toho říkali o výhodách, výhodách. Teď se obracím na ty dva zástupce se Stonska. Dovolím si to takto vyslovit. Vy jste tady hodně hovořili o výhodách toho systému, eh, založených na dobré vůli těch či o něch, založené na logice transparentnosti, eh, průhlednosti, tomu lze rozumět, to můžeme připustit. Řekli jste nám, že tady jsou rizika, ale že máte možnosti, jak proti těm, jak těmto rizikům zamezit, ale neřekli jste jak, tedy jaké nástroje máte. Na to bych se chtěla zeptat. A ráda bych ještě řekla, myslím si, že v Evropské unii máme veliký rozdíl v kulturách, co se týče tohoto tématu. A to, co se dá dělat v Estonsku, by nešlo udělat eh, podobně za stejných podmínek. Já to říkám eh, v souladu eh, s tím, co jste řekli, že chcete jaksi zobecnit ten systém a použít to všude, ale to asi nelze použít za jiných podmínkách, za jiných podmínek v jiných zemích. Já jsem francouzska. A my tady máme každý den musíme čelit eh, nedůvěře. Já nevím, jestli je to teď přeložitelné pro tlumočníky. Tady bohužel tlumočníci nepochopili. Myslím si, že tady jsou mm, nezbytné prvky pro zabezpečení naší ochrany. Chci se také zeptat, Eh, zástupně z nevládní organizace, protože vy jste tady upozornila na rizika, na potenciální rizika systému. A taky jste mm, nás chtěla upozornit na celý počet rizik, ale nenabídla jste nám žádná řešení, jak těmto rizikům zamezit. Mimo tedy nezbytnosti doplnit tu směrnici o určité prvky. No, my máme tady odpovědnost jako zákonodárci a my musíme přicházet s řešením a musíme se snažit předkládat možná řešení, alespoň v té etapě, v níž se nacházíme, abychom pokročili eh, v práci na tomto tématu. Děkuji vám mnohokrát a teď další kolegyně. Děkuji mnohokrát. Já bych ráda specifikovala využívání velkých dat v oblasti zdaňování eh, protože Anna měla speciální zájem o tom, spolupracujeme ve výboru pro daně. Podívejme se na daně. Daně z příjmu jsou jednoduché. Eh, Slyšeli jsme hodně ale také o zneužívání, o podvodech v rámci DPH, eh, protože předpisy jsou tak komplikované, že například nemůžeme použít žádný způsob eh, Protože tady máme různé rozdíly v DPH pro různé oblasti, pro různé produkty, protože je tak strašlivě těžké to spočítat. Mohl byste nám říct si něco k záležitostem DPH? A zástupce policie, a to bylo hezké si poslechnout, že pracují s otevřenými údaji, že lidé mají přístup eh, k těmto datům a jak se dělá analýza. A co daňové úřady? Já jsem sociální vědkyně a velice mě zajímá dovědět se, jakým analytickým způsobem se využívají informace daňových úřadů. Protože jistě tady jsou někteří politici, kteří mají přístup k tomu, například minister financí, ale už ne ekonomové, kteří pracují na univerzitě. Co si myslíte o otevřeném přístupu k veřejným údajům? Do jaké míry lze jít, když je tady takový obrovský objem velkých údajů, jak je možné eventuálně zpřístupnit? Děkuji vám mnohokrát. Já bych také rád na závěr um, předložil několik otázek a pak dám slovo eh, řečníkům, aby zareagovali na všechny otázky. Já jsem tady viděl určitý rozdíl mezi tím, co řekl pan Sávema jako práci založenou na velkých datech a tím, co eh, přednesla zástupkyně nevládní organizace. Ehm, dávala ty příklady USA, jak eh, pracují eh, policejní orgány, když využívají tyto tato velká data. Pak, když jsem to správně pochopil, pane Samrimo, tak vy hlavně pracujete s vašimi interními údaji a také s anonymními informacemi, zatímco ten eh, jiný, ten druhý příklad se spíše zakládal spíše na osobních údajích určitých podezřelých. A tady vidím také příležitost eh, k tomu, že, by se, eh, že bychom se mohli ubírat správným směrem Jestli byste nám mohli vysvětlit eh, něco více o tom, jak přiblížit oba tyto přístupy, které jste tu přednesli. A druhý bod? Je možná nějaký abstraktní příklad. Myslím si, že to ukazuje část diskuse, o těchto možnostech. Já vždycky dávám příklad, že by tady mohl být nějaký algoritmus velkých údajů založený na určitých údajích, která byla nazbírána, ať užkoliv z jakéhokoliv zdroje, a potom přijdou s výsledkem, že lidé, kteří mají, co já vím, zrzavé vlasy, eh, mají více sklonů eh, k tomu, aby se dopustili nějakého zločinu nebo nějakého daňového podporu v daňových prohlášeních a podobně. Může tady být celá řada těch atributů, která, které by se mohly projevit v těchto algoritmech jako indikátory pro určitý způsob chování. Třeba, že jako indikátory jako takové nejsou propojeny s jakoukoliv kriminální aktivitou. Domníváte se, že tady jsou nějaké body pro takové závěry, které mohou být pravdou na eh, datové bázi eh, by mohly být využity či zneužity policií, protože my nechceme rozlišovat lidi, protože mají jinou barvu vlasů. To je prostě taková otázka, zda už uvažujete o takovéto možnosti. A nyní bych rád vrátil slovo vám a možná prosím, abyste hovořil každý tak 4-5 minut a začneme zprava. Děkuji vám. Děkuji, já se pokusím odpovědět na všechny otázky ve stejném pořadí. Nejprve ke sdílení informací mezi Eh, různými úřady v zemi. Ano, děláme to také samozřejmě, ale je velice přísně stanoveno, co eh, můžeme sdílet. To je důležité. Musíme chránit veškeré informace, které sbíráme a musíme vědět, proč ten druhý orgán ty informace potřebuje, k jakému účelu. Pokud eh, není stanoveno v zákoně, že tuto informaci potřebují, tak my ji sdílet nebudeme. Oni tu informaci nedostanou, to je nesmírně důležité. V Estonsku máme zákon, který snižuje administrativní zátěž. A sice, že když posíláme nějaké informace státu, tak potom e, nemůže jiný úřad tu též informaci chtít znovu. že pokud chcete nějakou informaci a někdo jiný už o ní žil dříve, tak samozřejmě má právo eh, žádat o tu informaci ten úřad, který si ji vyžádal původně. Ale tímto sdílení končí, eh, pokud nebudeme chápat, jaký je důvod eh, žádosti o vydání informace. Takže všichni, všechny orgány svírají a uchovávají nutné informace. Je to dohromady v podstatě velká databáze, ale jsou to separátní informace. Přesto není možné, aby se stát přihlásil do databáze a viděl všechno. To nejde. K otázce důvěry a kulturních rozdílů. Samozřejmě eh, to otázka tu je. Nicméně právě to by stát měl dělat. budovat důvěru v to, že ať už je sbíráno cokoliv, tak nám lidé mohou důvěřovat a my jejich informace ochráníme. Technickými prostředky, zákonnými prostředky, jakýmikoliv prostředky. V Estonsku to samozřejmě vypadá velice jednoduše, protože lidé nám věří. Věří elektronickému prostředí, nebojí se ho ale přesto musíme v každodenním životě prokazovat, že nám mohou důvěřovat, že nám mohou svěřit své informace a že od nás nikam neuniknou. Jak to děláme? Tak, že máme oddělené databáze. Nevyužíváme žádnou jedinou superdatabázi a k únikům nedochází. Pokud je o DPH, tak samozřejmě to je složitá to problematika protože to je nejjednodušší daň, na které se dá spáchat daňový podvod. Za tím složitým nařízením, za tou složitou regulací, hmm jsou vlastně určité informace už v účetním softwaru, kde je zaznamenáno, co se prodává, co se kupuje a tak dále. Prostřednictvím této informace můžeme vybudovat algoritmus na výpočet daní. My nepotřebujeme ty informace jako takové. My jim dáme ten algoritmus. Nevíme, jaké přesně zboží nebo služby prodávají. Dáme jim algoritmus. A informace potom automaticky jsou odeslány, my získáme ty minimální nutné informace a vypočteme daň. Takhle je to mnohem jednodušší. Pokud bychom to všechno měnili, tak účetní firmy by potom neměly šanci, protože my vlastníme algoritmus a pošleme jim algoritmus nový v případě změny. A to je všechno. A e, pokud jde o snižování daňových podvodů, tak to funguje tak, že my dáváme informace o tom, kde je riziko e, a jak se vyhýbat firmám, které se zabývají daňovými podvody a vyhýbáním se daní. Potom patrně tato otázka v budoucnu vymizí. Protože pokud vím, co říkají firmy, tak nikdo nechce s takovými firmy jednat a e, obchodovat s nimi, s těm, které e, e, neplatí daně státu, protože u těch je pravděpodobné, že teď neplatí státu, příště nezaplatí vám. Takže ta rizika existují a pokud firmy o těch rizicích vědí, tak ukončí spolupráci. A my doufáme, že takto zlepšíme celkovou situaci. A k té poslední otázce, ta se týká spíše policie než daňové zprávy, ale možná, že v budoucnu bude existovat eh, algoritmus, který říká, že zrzaví platí méně daně než ostatní, ale my nic takového nepoužíváme a doufám, že ho potřebovat nebudeme. Že nebudeme potřebovat velká data tohoto typu na výpočet daní nebo na analýzu rizik protože, jak jsem ukazoval, tak jakmile začnete dávat zpětnou vazbu, jaké riziko existuje, tak se velice těžko vysvětluje, že všechno ostatní je v pořádku, ale protože máte zrzavé vlasy, tak jste rizikový. A jak toto riziko potom řešit? Přebarvit si vlasy nebo jak? To už vede potom k absurdním důsledkům. Děkuji vám, to byly všechny otázky. Děkuji, pan Savima. Děkuji, já také zodpovím ty otázky v tom pořadí, v jakém byly položeny. Ano, sdílíme data s ostatními orgány trestního řízení a některá sdílení probíhají přes informační systémy. Souhlasím s panem Reitmanem, že naše přístupová práva se odvíjí od funkčnosti systému. Různé osoby mají různé úrovně přístupu k různým sekcím informačního systému. Máme dobrou spolupráci s Talinskou technologickou univerzitou, která nám poskytuje řešení eh, na základě velkých dat eh, jsou to řešení pro kontroly záznamů. Oni nemají přístup do samotných záznamů, spíše provádějí výzkum a poskytují řešení a ty kontroly v záznamech potom dělá naše interní kontrolní jednotka. některé výměny dat eh, probíhají na žádost. Ale všechny no, u všech výměn dat je vidět, eh, kdo o co požádal za jakým účelem. A zejména máme v parlamentu zvláštní výbor, který se zabývá otázkami dohledu. A to nejen proto, aby měli přehled z bezpečnostního hlediska, ale také aby mohli kontrolovat policii, e, zda jejich aktivity, včetně e, sbíraných informací, jsou v souladu se zákonem a zda nejsou narušena soukromí třetích stran, nebo zda jsou třetí strany informovány o sbíru dat. Každý člověk má právo se policisty zeptat, jaké informace o něm budou uchovány a podle zákona policista musí poskytnout informace o tomto. Ano, důsledky slučování dat z různých zdrojů a obtíže s tím spojené. Tak tady hlavní obtíž je technická a sice jak zajistit, aby data, která sbíráte, byla integrována. Že ty jednotlivé kousky, ty jednotlivé informace eh, do sebe nějakým způsobem zapadnou, protože význam těch dat by mohl být různý, mohl by být jiný. To je určité riziko. To eh, probíhá velice dlouho, tato agregace dat z různých zdrojů. A tady patrně je potřeba vnímat eh, určité eh, hrozby. Je potřeba zajistit, aby data použitá pro rozhodnutí byla kvalitní, aktuální a prověřená. Souhlasím s vámi, že některá řešení, která fungují v Estonsku, možná nemohou fungovat eh, ve větších zemích. Pro nás malou zemi eh, a malou policii, která čítá zhruba eh, 5 tisíc zaměstnanců, z toho 4 tisíce policistů. Pro takovou zemi je jednodušší uh, monitorovat situaci a zavádět novoty. Jinak. Má, má prezentace se zaměřovala na anonymizovaná data, ale také nám eh, šlo o sociální média. Máme eh, takové webové konstábly, kteří se zaměřují právě na aktivity na sociálních sítích. Tady jde třeba o kontrolování eh, nevhodného chování vůči nezletilým a podobně. Prostě jde tady o to, abychom třeba chránili um, práva nezletilých. V některých případech. Otázka byla, zda soukromí prodejci jsou nebezpeční. My máme všeobecné pravidlo, že datová řešení, ta, která jsou konkrétně vyvinuta pro policii, musí být překontrolována, eh, co se týče původního kódu. Mm, jsou i některé už hotové výrobky, které se dají koupit, eh, řekněme, přímo. Ale tam zase je možnost třeba monitorovat nějaké ty síťové připojení a podobně. Já si myslím, že není problém soukromý prodejce. Řešení nalezla třeba univerzita v Tartu. Oni nám neposkytli informační systém, ale údaje. My jim věříme. Nemůžeme překontrolovat ty údaje, ale věříme jim. Protože oni v podstatě zakládají svůj eh, obchodní model na důvěryhodnosti. Estonsko je malé. Pokud eh, nás nějakým způsobem podvedou, tak už jim lidi, lidi někde nebudou věřit. A my samozřejmě si vždycky klademe otázku, zda tam je možné eh, dosáhnout stoprocentní pravdy, nebo je tam třeba nějaká statistická chyba a podobně. Vlastně otázka se týkala algoritmů pro velké údaje. Tady zase jde vlastně o stejnou míru důvěryhodnosti. Máme taky výzkum, dobrý výzkum, který tedy je vědecky podložen a potom nějaký, který není. To je stejný problém. Policie může věřit nebo nemusím věřit. A musí být vždycky opatrní. Při tom vyšetřování je třeba si vždycky klást otázku, co je správné, co je špatné. Takže eh, třeba ta prediktivní policejní práce pro určité eh, typy zločinů, eh, to by mohlo fungovat, ale určitě to není reálné pro osoby. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Takže nejprve k těm soukromým prodejcům. Prapol, to je tedy společnost, kterou využíváme ve Spojeném království. IBM takhle udělala reklamu, kde se využívaly veřejně dostupné údaje pro výpočet toho, zda uprchlíci eh, nesou sebou zvýšené riziko toho, že budou teroristi. Eh, druhá otázka byla, eh, rizik, se týkala rizika kdy například barva eh, vašich vlasů by mohla predikovat, zda, se stane, zda budete eh, páchat zločin. Já jsem eh, byla tedy kritická vůči této společnosti, ale nejkritičtější tedy jsem se, nejkritičtěji jsem se stavila vůči tomu, že je možné ovlivnit volby. Ale ukazuje se, že pokud ehm, v určitém vymezeném kontextu analyzujete nějaké lajky osob, někoho na Facebooku, tak opravdu můžete poměrně dobře sestavit jeho profil. A to je tedy vědecky eh, podloženo. Řekněme někdo, kdo má rád eh, Britney Spears a něco dalšího, mm, třeba má větší pravděpodobnost, že bude homosexuál, já nevím, že třeba bude neurotický a tak dále. A tady s tím se samozřejmě pojí rizika, protože ono to zní jako nevinně ale neurotismus je zase prediktor mentálních eh, poruch eh, a menta- eh, duševních onemocnění, což už je problematičtější. A mm, když děláme zase podobné predikace na jiných zdrojích údajů, jako jsou třeba mobilní, data mobilních operátorů, nebo prostě děláte nějaké eh, korelace na Eh, na tom, zda někdo je, mm, může dostat úvěr na základě toho, jak často odpovídá na telefon a podobně, tak se prostě může stát, že velmi citlivé informace jsou dostupné komukoli, kdo má přístup k těmto údajům, jako vaše třeba, jako váš telefonní operátor, když se třeba podíváte na Twitter, jak často tweetují, eh, kolik lidí je eh, čte a podobně. Takže vlastně všichni kdo eh, jsou na Twitteru, v podstatě takhle dávají v šanc tyto citlivé informace. Ono v podstatě s tímto výzkumem se pojí i vědecké podložení, protože prostě je pravděpodobnost, že eh, tyhle ty predikce potom budou korektní, je vysoká. To znamená, že v některé databázi je tedy vysoká pravděpodobnost, že každý z nás je tam klasifikován jako důvěryhodný, neurotický, nedůvěryhodný a tak dále. A opravdové riziko je, že je těžké eh, zjistit, kde tyhle ty databáze jsou, eh, zda tyhle ty predikce už vznikly a pokud jsou nepřesné, tak je opravit. Tak tady ještě byla otázka, že nemáme na výběr. Já si myslím, že můžeme udělat hodně věcí, samotná transparentnost není řešením, už z důvodu, které jsem zmiňovala předtím. Když se vzdálíme třeba eh, sociálním sítím a podíváme se na eh, internet věcí, tak tam máme příležitost. Tam zase máme třeba překrývání eh, soukromí a bezpečnostní hrozeb. Takže musíme už jakoby přestat exploitovat data. To už potom vlastně nemá nic společného s tou službou. Mně se vlastně líbila i Eh, ta loutka, kterou využil ten eh, norský, eh, norská rada spotřebitelů, protože to je vlastně něco, co používáme u nás doma v intimitě a vlastně sbírá to na nás údaje, která vůbec nemají nic společného s těmi službami, které to nabízí. Lidé si vůbec neuvědomí, jaké informace o nich shromažďuje, jaká údaje, jaké údaje o nich shromažďuje a vlastně vůbec nemají tedy žádnou příležitost se vůbec eh, dozvědět, jaké údaje jsou na, eh, na ně někde sebrány a nemohou tedy ani podat žádost na eh, k, příslušnému orgánu, aby se s tím něco udělalo. Potom máme zase deficit, co se týče vymáhání práva, jak už jsem říkal, ta firma Cambridge Analytica, mm, tahle společnost tedy mm, působí v Americe, ale je to britský podnik, tam hodně aktivit. Například ta hračka, kterou jsme předtím viděli, ta panenka, to je úplně nelegální. Ale protože máme tenhle ten deficit ve vymáhání práva, tak eh, náklady, které se pojí s nenaplňováním eh, eh, právních předpisů pro ty společnosti, jsou poměrně nízké. Čína, ano, o to se opravdu hodně zajímáme. Vlastně obrovsky zajímavé hm, v novinách bylo, že je taková škoda, která, škola, která využívá eh, takové eh, právě to skóre pro úvěr. Tam, je, eh, tam jsou informace o tom, jak dobří jsou občané, zatím je to ve fázi plánování. Ale opravdu to dělá nám starosti, protože jednak je to velmi invazivní, ale druhá prostě je možné, že to je naprosto nepřesné. Ještě k tomu příkladu Cambridge Analytica, s tím jsem začala, protože ty velké údaje, to je jak technologie, tak mýtus. A ten mýtus je víra v jeho přesnost. Víra v to, že údaje mohou vyřešit problémy, které se nedají řešit jinak. A žádná policejní složka by tedy neměla se spoléhat na tyhle ty velké údaje, aniž by tam byly nastaveny nějaké pojistky, aniž by se to všechno nějak eh, vyhodnotilo v nějakém jasně stanovém procesu a podobně. Ale když tedy používáte třeba policejní údaje, tak ty jsou taky podujaté, protože představují už nějaké policejní aktivity. A samozřejmě o některých zločinech se podává příliš mnoho zpráv, o některých se třeba lidé vůbec nedozví. V některých oblastech je hodně, policejní, je hodně policistů, někde prostě policisté vůbec nechodí. Takže pokud používáme tyhle ty historické policejní údaje, je tam prostě vysoká pravděpodobnost zaujatosti. A to prostě může být zase problém s, se základními právy, pokud, eh, eh, vychází, pokud už ty predikce tedy vychází z daného eh, třeba okrsku. A úplně problematické je to už, pokud bychom to stáhli na osoby. Okay. <laughs> Thank you very much. Um, se... Děkuji mnohokrát, děkuji řečníkům za to, že odpověděli Mm, na otázky. Vidím, že někdo by ještě chtěl zareagovat. Je to možné, protože ještě máme nějaký čas, takže já vám dám čas a potom eh, slovo a potom dám slovo paní Goneš. Prosím pěkně. Jenom jsem se chtěl zeptat eh, na statistické modely a na tu část score. To jsou komplikované procesy což by determinovalo na tu možnost, jako... Eh, takže dejme tomu, jste-li homosexuál, budete mít skóre 0 ku 1, takže potom byste museli mít případnou, eh, jako eh, konkrétní případy, co s tím chcete dělat. A je, pravdě, no, je pravděpodobné, že někdo něco bude dělat. Například v komerčním světě, když si budu teď chtít koupit žvejkačku, až vyjdu z této budovy, je to tak jednoduché. A taky metody, které se používají Záleží samozřejmě na tom, jak to využíváte. Eh, máme statistiky, závisí to na noho matematiku a statistiku, jakým způsobem budou vytvářet algoritmus, aby dospěli k dobrým či špatným výsledkům. Čili když budete mít špatný algoritmus, tak možná tam bude vysoké skore, že teď vyjdu, něco si koupím, ale možná se s tím nebude nakládat tak, jak by se s tím mělo nakládat. Takže já tak trochu nesouhlasím s tím, že prediktivní modely někdy nedělají chyby, no to určité míry souhlasím, ale ono to nemá binární hodnotu, ale dodává to to skóre. Yeah, that, uh, uh, the need for... Máme tady zjevně uh, nutnost nebo otázku, která by měla být zodpovězena. Já bych rád ještě připojil k tomu, že to závisí na programování toho algoritmu, protože rozhodování, eh, když se podíváme na tom bodování občanů v Číně, Například otázka, jestli někdo kouří nebo ne, jestli někdo volá lidem v noci, může být indikátor, jestli jste dobrý nebo špatný občan. A prosím, paní kalčena. So I'm, I am aware that there's a difference between... Já si uvědomuji, že tady je rozdíl mezi scoringem a profilingem. My si uvědomujeme, že žádný systém scoring algoritmu eh, by měl vypovědět, jestli jste důvěryhodný nebo ne, ale z perspektivy občana či spotřebitele tyto systémy, scoringové systémy, jsou vysoce komplexní, používají ohromné množství údajů a tyto systémy předurčují, rozhodnutí, která mají velký dopad na individua. Čili například, zdali vám dají práci nebo ne, to se možná netýká lidí tady eh, v místnosti, ale když se ucházíte například o práci u McDonalda, eh, kde podalo žádost tisíce lidí, tak eh, to všechno je automaticky čekováno. A otázkou je, jak by vypadal neutrální systém co do scoringu? kdo je třeba dobrým kandidátem pro to, aby získal tu práci. Tady mohou být rozdíly. Když se podíváme na algoritmus, který vlastně dělá funkci black boxu, černé skřínky, no tak tady může být jiný přístup. Vy nevíte, jak tento algoritmus pracuje, vůbec netušíte na základě jakých údajů, jestli jsou ty údaje správné. A to je ten problém. A já si nemyslím, že nějaké lepší údaje by byly řešením pro tento zásadní problém. Problém je, že tady je naprostá nerovnováha moci mezi rozhodnutím, která ovlivňují individua a mezi jejich možností žít své životy. Děkuji mnohokrát. Já si myslím, že to ukazuje na to, že se na tomto tématu musí pracovat ještě do budoucna. Co my děláme? Tady to rozhodně tím jsme spíš začali tento proces konzultací a Ana Gomeš nás tím bude provázet, protože je zpravodajkou naší zprávy z vlastní iniciativy, proto jsme taky uspořádali dnes hearing a já dám slovo paní Gomešové na závěrečné poznámky. No já nemůžu dělat závěrečné poznámky, já se učím ale domnívám se, jak jste řekl, že je to proces. Já se učím diskusím s op- eh, i v diskuzích s operátory. Vidím tady právě, jak nebezpečné to, jak potřebujeme kontrolovat toto velké, mít pod kontrolou toto velké nebezpečí. A to, co jsem se doslechla, je, že vlastně se nemůžeme spolehat na jakýkoliv systém, který by vyloučil eventuální ovlivňování rozhodování na nejrůznějších úrovní, ať už v jakékoliv kapacitě. Jinak implikace, závěry, dopady by mohly být extrémně vážné. Závažné nejenom, když někdo hledá práci, jak tady zazněl ten příklad, nebo také v sektoru zdravotnictví v kriminální oblasti. Dopady v souvislosti tedy s trestním právem. Zásadní otázka pro to, co se týká agentur na vymáhání práva či policie, musíme tam mít co nejlepší profesionály a musíme investovat do co nejlepších profesionálů a do co nejlepších standardů abychom bojovali proti možnému zneužívání, byť i nezáměrným diskriminačním dopadům. A je tady celá řada jiných věcí, eh, které tady teď nechci podrobně procházet eh, ve svých závěrech, ale toto slyšení bylo nesmírně užitečná a moc se těším na další příspěvky které nám můžete poskytnout jako panelisté, tak aby naše zpráva mohla být co nejlepší. Jak už tady řekl pan předseda, toto je teprve začátek procesu a teď se budeme zaobírat možnými dopady a my na našem výboru nechceme prostě, e, aby jsme prošvihli ten vlak, e, který bude mít dopady na individua. Chceme tedy zůstat e, přímo mm, u toho aktuálního dění, ale chceme přitom vidět, jak co nejlépe identifikovat ty problémy, eventuální mezery, v legalitě, kde je třeba udělat nějakou komplementární legislativu, možná, že by to nemuselo být nařízení v tomto stádiu, ale prostě podívat se na tu změnu chování. Děkuji vám mnohokrát. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát, děkuji ještě jednou všem řečníkům dnes a rovněž také všem ostatním, kteří přispěli k tomuto slyšení a všem vám přeji krásný večer a budeme samozřejmě pokračovat ve sledování tohoto tématu.